je vous propose de prendre place. Milí kolegové, prosím, usaďte se, ať můžeme zahájit naše jednání. Prosím, zaujměte místa, opuste sál případně. Zasedněte. Chci vás všechny srdečně přivítat. Opět se pouštíme do práce a Předpokládám, že jste využili prázdnin, abyste nabrali čerstvé síly, abyste byli schopni se, se vší energií pustit do vašeho mandátu. Než vám předám slovo, paní ministrně, chci vám poděkovat, že jste zde mezi námi. Chci říct si kolegům, že dojde k jedné změně pořadu jednání. A sice jde o proje, jednání úpravy pracovní doby osob vykonávajících mobilní činnosti v silniční dopravě. Měli jsme to naplánováno včetně hlasování na zítra a proběhne pouze výměna názorů během dnešního odpoledne. A hlasování bude odloženo. Navrhuji tedy, abychom okamžitě přešli k bodu 4 našeho pořadu jednání, a poté se vrátíme k bodům, které nebyly projednány. Paní ministrině, děkuji vám, že jste zde mezi námi. Jste naším prvním hostem během tohoto legislativního období. Jste švédskou ministraní, ministriní pro starší občany a veřejné zdraví a je praxí tohoto parlamentu vyslechnout eh, ministry kteří během předsednictví řídí práci rady. Vaše kolegy vyslechneme zítra. Vy jste tedy úplně první na řadě. Jste také prvním hostem našeho výboru i první ministriní za švédského předsednictví. A nyní vám tedy udělím slovo na čtvrt hodiny a potom proběhne výměna názoru Pan Ory má technickou připomínku. Köszönöm szépen, elnök asszony. Természetesen is nagy tisztelettel üdvözlöm a miniszter asszonyt. Já bych chtěl přivítat paní ministrině a rád bych vám něco sdělil ještě než schválíme pořad jednání. Chtěl bych projednat bod 7 před bodem 6, protože zpravodajka bodu 7 nás musí opustit. Máme tu i externí hosty v našem výboru, kteří jsou pozváni k bodu 8 a možná je trošku pozdě na předložení této žádosti, tak pokud to bude možné, měli bychom zachovat původní pořad jednání. Paní ministrně, máte slovo. Monsieur, attendez, monsieur Sarkas Pan eh, Sarkas? Ano, paní předsedkyně. Je mi moc líto, ale já jsem vyrozuměl, že zítra nebudeme hlasovat o bodu, o kterém se hlasovat mělo a já bych chtěl vědět, proč jsme rozhodli o přeložení tohoto hlasování. Navrhuji, abychom eh, o tom eh, jednali, až budeme tento bod projednávat až dojde k výměně názoru. A nyní bych chtěl dát slovo paní ministrině s vaší souhlasu. Děkuji, pane Serkasi. Paní ministrině. Tak so mycket, fru ordförande. Děkuji vám, paní předsedkyně. Je mi velikou ctí, že jste mě sem pozvali a že jsem mohla přijet a poznat parlament a tento výbor. Tento výbor má tak důležité kompetence a především bych chtěla pogratulovat všem nově zvoleným poslancům. Máte před sebou napínavé úkoly. Přijela jsem, abych vám představila priority švédského předsednictví, abych je ve stručnosti načrtla. Nám zde o otázky sociálních služeb, o zacházení se seniory, a to sice dnes a zítra promluví dva ministerští kolegové, paní Kristýna Hesmark Peršan, ona je ministriní pro sociální pojištění a pan ministr Litorin, který je ministrem pro pracovní trh. Zítra tedy budete mít příležitost položit i jim své otázky. Já bych ráda řekla, že Evropský parlament je pro mě velmi důležitou součástí v celém tomto procesu. A proto mám velikou radost, že jsem mohla přijet a představit vám to, co před námi leží na podzim. Ráda bych vás také vyzvala ke spolupráci. A to vše proto, abychom během švédského předsednictví mohli projednat všechny otázky, které před námi leží. Jedna z velkých výzev, které před sebou máme z dlouhodobého hlediska pro všechny státy Evropské unie, je demografický vývoj. Podíl starších osob ve všech zemích Evropské unie neustále stoupá. Žijeme déle. A to je skvělý pokrok, pokud se na to díváme z hlediska společnosti. Ale samozřejmě, že to také vede k tomu, že na trhu práce je k dispozici menší podíl obyvatelstva proto musíme vyčerpat celý potenciál Evropské unie a sice musíme ho vyčerpat ještě efektivněji, abychom mohli udržet stávající systém. Evropské stárnoucí obyvatelstvo, když zmiňuji toto, musíme mu zaručit úctyhodné stáří. A to je jedna z nejdůležitějších úloh pro budoucnost péče o seniory. Na to budeme muset věnovat v budoucnosti stále více zdrojů. Bude totiž neustále stoupat jejich podíl. A právě proto jsem si stanovila určité priority. Tak nejdříve tedy staré a úctyhodné stáří. Tato otázka by měla zůstat na pořadu jednání Evropské unie denně. Myslím si, že členské státy zde mohou vyměňovat své názory a vyměňovat si příklady dobré praxe. Centrální otázkou v této oblasti nám zůstává nutnost spolupráce a koordinace. Spolupráce a Koordinace činností musí probíhat v sociálním sektoru, ale i ve zdravotnictví. Myslím, že tady ta spolupráce a propojení těchto dvou oborů nám nabízí mnohé možnosti. Mezi ty patří například úspora pro obyvatelstvo. Abychom zajistili starším občanům úctyhodné stáří, Musíme odhlédnout od institucí a dívat se na individuální perspektivy. Osobní pohled je totiž velmi důležitým aspektem. Hovořím zde například o stařecké demenci nebo o pacientech trpícím, trpících Alzheimerovou chorobou, nemocí. Je totiž velmi důležité u tady těch osob zapojit i jejich okolí. Všechna tady ta postižení kladou velké nároky na spolupráci všech aktérů zapojených do zdravotnictví a sociální sféry. Otázka stárnoucího obyvatelstva se projednávala už za dřívějších předsednictví a vždy měla své místo na programu, který jsme vypracovávali společně s Francií a Českou republikou. Práce na podzim začne konferencí ve Stockholmu, která proběhne 15. a 16. září. Sejdou se tam odborníci a politikové ze členských států, z různých institucí a organizací a budou si sdělovat příklady dobré praxe a vyměňovat zkušenosti. To vše proto, aby v budoucnu mohla být vedena dobrá spolupráce na úrovni Evropské unie. Bude zastoupen i parlament a z toho mám obzvláštní radost. Stanovila jsem si za cíl, aby práce, která proběhne na podzim, byla završena v radě EPSCO 30. listopadu. Tam bychom měli dojít, dojít nějakým závěrům o úctyhodném stáří. Rád bych také přispěla k tomu, abychom i v budoucnu zaručili úctyhodné stáří pro seniory. Musíme si stanovit plán provedených opatření a to nám pomůže naši práci opravdu uskoč, uskutečnit. Je potřeba zřídit určitou platformu, proto abychom si mohli vyměňovat zkušenosti a příklady dobré praxe. V současné době se nacházíme ve finanční krizi. Den za dnem vidíme její dopady v sociální oblasti. Právě proto je potřeba dospět ke změnám v činnosti Evropské unie. Na jaře, až bude mít předsednictví Španělsko, bude buď se budeme muset shodnout na strategii, strategii pro růst a zaměstnanost. Stejně tak jako současná Lisabonská strategie, nám i tato strategie bude nabízet určitý rámec pro budoucí práci. I dříve, než začala tato krize, byla sociální exkluze velkým problémem. Mimo pracovní trh stojí v současné době více než 100 milionů lidí. A díky té krizi se tato čísla budou ještě zvyšovat. A všichni, kteří jsou postiženi, postiženi nyní, mohou být vyčleněni ze společnosti ještě více. Abychom celý ten proces zabrzdili, musíme postupovat rozhodně. Za francouzského předsednictví jsme vyvinuli strategii, abychom znovu pomohli začlenit se na pracovní trh těm, kteří jsou vyčleněni nejvíce. Tato strategie je založena na aktivním přístupu. 15. a 16. října 2009 se bude u nás konat osmý, osmé setkání u kulatého stolu. Bude se týkat chudoby a sociálního vyloučení. Tato konference je obzvláště důležitá v souvislosti s bojem proti chudobě v Evropské unii. Na této konferenci budeme hovořit i nadále o strategii aktivního začlenění osob na trh práce. Chci se zaměřit na to, jak mohou jednotlivé členské státy podpořit začlenění na trh práce a zabránit negativním důsledkům hospodářské krize. Boj proti chudobě to je otázka, která i nadále musí zůstat naší prioritou. Stejně tak jako zaměstnanost a růst. Společně jsme se rozhodli, že v příštím roce vyhlásíme rok boje proti chudobě. To je velmi závažná iniciativa. A velmi důležitým cílem té konference kolem kulatého stolu budou tato témata. A já doufám, že boj proti chudobě tím získá nové impulzy. Budeme také diskutovat o budoucnosti trhu práce a o koordinační metodě pro sociální začlenění. Budeme také hovořit o tom, jak by se tato metoda dala zlepšit. Na této osmé konferenci u kulatého stolu budeme také vyvozovat důležité závěry týkající se sociální exkluze a trhu práce v Evropské unie. Evropský parlament je jeden z nejdůležitějších aktérů tady toho procesu a my vás vyzýváme, abyste nám pomohli ty závěry formulovat. Dalším tématem je politika týkající se lidí s postižením. Myslím, že bychom tuto otázku měli považovat za něco zcela samozřejmého. Souvisí také s úctyhodným stářím a samozřejmě se musíme zabývat všemi otázkami, které souvisí se stárnutím. Osoby s postižením jsou zkrátka velmi důležitou cílovou skupinou v oblasti sociální péče přístup k osobám s postižením je také jednou z priorit našeho švédského předsednictví. Všechny aktivity, které se budou odehrávat ve Švédsku, budou mít osoby s postižením jako jednu z priorit. Sociální otázky mají ještě jednu zcela zvláštní prioritu. Neexistuje zde žádná závazná legislativa, ale stavíme na dobré vůli členských států, institucí a ostatních organizací. Doufám, že se mnou budete souhlasit, když vyslovím přání, aby náš podzimní program si stanovil jako priority situaci stárnoucího obyvatelstva, seniorů a postižených. Doufám, že budeme v těchto otázkách dobře spolupracovat. Ráda bych, aby, aby jste k tomu přistupovali s dobrou vůlí a s angažovaností. A mám radost, že spolu teď můžeme o tom diskutovat a že budete klást zajímavé otázky. Děkuji vám. Merci beaucoup. Děkuji, paní ministrině. Děkuji za představení ambiciozního programu švédského předsednictví který reaguje na situaci evropské populace. Zahajuji rozpravu a navrhuji, abychom vyslechli několik otázek, než na ně zodpovíte. Nejdříve dám slovo první eh, místo předsedkyně paní Elizabeth Lin a potom Ilda Figueiredo. Yes, thank you. Uh... Děkuji. Já děkuji za úvodní slovo. Jsem ráda, že hovoříte o aktivním začlenění těchto občanů, a zvláště když hovoříte o postižení a starších občanech. Jde o směrnici proti diskriminaci, po které voláme už řadu let. Konkrétně jde o e, balíček článku 13 a přístup ke službám pro tyto osoby. Můžete nám říci, jak daleko se rada dostala v těchto diskuzích, pokud jde o přednesení toho balíčku podle článku 13, což je tedy boj proti diskriminaci a na základě věku a tak dále. To je moje první otázka. Druhá otázka je vaše nasazení, pokud jde o sledování nejlepších praktik jak se postupuje v jednotlivých eh, zemích, pokud jde o boj proti diskriminaci a zneužívání práv těchto osob. Určitě je potřeba sledovat nejlepší postupy, osvědčené postupy. A poslední otázka zní, vy jste uváděla možnost eh, nových antibiotik. Jak vidíte nové cíle Evropské unie, pokud jde o boj proti MRSA. A chci se zeptat, jestli činíte ještě další kroky, aby členské státy jako je ten náš, kde nejsou až tak dobré výsledky, pokud jde o boj proti tomuto problému, se mohli poučit z příslu- případných dobrých postupů jiných zemí. Děkuji. Navrhuji dát slovo paní Figueiredo a potom můžete odpovědět paní Figueiredo. Já děkuji, paní předsedkyně. Děkuji, paní ministrině. A mám na vás tři krátké otázky. Za prvé, Sociální situace, která se odvíjí od ekonomické a hospodářské krize, se neustále zhoršuje. To má však konkrétní dopady do jednotlivých a, oblastí populace. To se týká žen a týká se to starších občanů. Tyto zasahuje nejvíce. Zasahuje to nezaměstnané. Všechny starší osoby. A s tím souvisí jedna otázka. Vy pochopitelně hovoříte o aktivním začlenění a boji proti chudobě. Ale otázka na vás zní, jakým způsobem pojednáte konkrétní návrhy, například rozpočet společenství na následující rok. Jakým způsobem budeme prosazovat aktivní začlenění? Budou to pracovní místa s konkrétními právy? zvláště tedy pokud se jedná o ženy, nezaměstnané ženy. Procento nezaměstnaných žen je docela vysoké, zvláště tedy v zemích, jako je ta moje. Já se chci zeptat, jakým způsobem to budeme řešit z rozpočtového hlediska. Jak budeme řešit problém žen, které mají velmi nízké příjmy. V mé zemi to je velmi palčivý problém starší osoby pracují, mají velmi nízké příjmy, dostávají případně sociální dávky a u některých osob je to méně než 300 euro měsíčně. To jsou miliony lidí v Evropě, které žijí na této úrovni příjmů. Potřebujeme nějaké jasné stanovisko oblasti rozpočtu lepší služby, lepší sociální zabezpečení a lepší situace v oblasti veřejného zdraví. A zvláště mi tedy jde o tu směrnici, která upravuje otázky zdraví. Chce se tedy zeptat, co v této věci konkrétně uděláte a co uděláte s rozpočtem. Děkuji. Paní ministře, navrhuji, abyste zapojila na tyto rozvětvené otázky a potom tři další vystupující se zeptají. Eh, tak mycket för bra frågor. Děkuji, byly to velmi dobře položené otázky. To, na co se ptala Elizabeth Lynn, a tedy ta směrnice proti diskriminaci, bohužel nepatří do mé kompetence. Je to samozřejmě velmi důležitá otázka. A musí se také projednat, ale jednotlivosti by měl sami probrat minister, který je za to zodpovědný. A co se týče seniorů a osvědčených praktik, jsem přesvědčena o tom, že členské státy se od sebe na zájem mohou mnohé naučit. ale musíme také umět srovnávat a hodnotit, co se týče těch příkladů dobré praxe. Já bych chtěla, aby otázky seniorů byly do našeho pořadu jednání, tedy do pořadu jednání Evropské unie, hlouběji zakotveny, aby bylo možné srovnávat jednotlivé země a vyměňovat informace. Otevřená koordinace se ukázala jako dobrá metoda. Potřebujeme se učit jeden od druhého, protože úlohy se před námi neustále objevují a roste také neustále počet starších obyvatel v našich zemích. To pro budoucnost znamená velkou výzvu. A v jednotlivých členských státech zrovna probíhají velmi zajímavé iniciativy. Použijeme tedy tuto evropskou platformu, abychom své zkušenosti předali dalším členským zemím. Co se týče odolnosti vůči antibiotikům, k tomu bych ráda zaujala stanovisko. Je to velmi důležitá otázka. Švédsko si v této oblasti stanovuje také priority. Je to tedy pro nás prioritou předpis, předepisování léčiv je obzvláště důležitým tématem. Nasazování antibiotik musíme snížit, tedy počet případů, aby byly antibiotika účinné právě tehdy, když je potřebujeme. A proto jsme tuto otázku stanovili jako prioritu i v rámci našeho švédského předsednictví. Vlastně jsme to vypracovali v trojce s eh, Francií a Českou republikou, ale my jako švédské předsednictví si, jsme si to stanovili jako prioritu. Myslím, že to ještě mnoho lidí neví. Budeme se zabývat tím, jak přimět průmysl k tomu, aby vyvíjel nové preparáty, nová antibiotika, protože ta stará už nefungují, neúčinkují. Co řekla Helga Figueredo? K tomu bych ráda řekla, že finanční krize se opravdu odráží i na nezaměstnanosti, to je pravda. Možná, že v jednotlivých členských zemích můžeme najít rozdíly ale ze švédského pohledu si děláme starosti obzvláště o nezaměstnanost mladých lidí. Mladí lidé, kteří nemohou najít práci, kteří nemají žádné místo, kam by ráno šli do práce, to je pro nás obzvláště těžká otázka. V naší zemi nejsou postiženy více ženy než muži, ale v jiných zemích je tomu jinak. Myslím tedy, že jsou to otázky, které musíme projednávat na úrovni členských států. Situace je totiž v různých státech rozdílná, ale existují i společné prvky celého problému. Například to, že ti, kteří jsou postiženi finanční krizí, mají velmi dalekou cestu před sebou. Abychom vytvořili nové, nová pracovní místa, potřebujeme nové stimuly. Musíme také zachovat stávající pracovní místa a k tomu máme různé nástroje v různých členských státech. A je velmi dobře, že tyto nástroje máme. A samozřejmě, že i zde jde o výměnu názorů a o příklady dobré praxe. Všichni, kteří mají fungující nástroje, by měli své zkušenosti předat dál. Co se týče rozpočtu, mohu k tomu velmi těžko zaujmout stanovisko. I zde jde samozřejmě o národní rozpočty a o jejich priority. Jednotlivé členské státy musí hledat aktivní řešení pro trh práce, pro sociální služby a tak dále. Je rovněž důležité, aby krize nezasáhla ještě více ty, kteří už jsou ohroženi. A co se týče společného rozpočtu, v tomto ohledu je samozřejmě velmi důležité domyslet i dopady krize, která v současné době probíhá. Děkuji. Mám tu pět žádostí o slovo, takže končím seznam řečníků a žádám všechny, aby hovořili stručně nejdříve pan Alejandro Serkas, potom paní, paní Silvana Rapty. Pane Serkasi, prosím. Děkuji, paní předsedkyně. Děkuji, paní ministrně. Budu velmi stručný. Chtěl bych položit otázku a také mám tu jednu poznámku. Nejdříve otázka. Prokázala jste rozumnost, hovoříte o stáří, hovoříte o sociální vyloučení a chudobě. Jak eh, dobře víte, paní ministrně, jednou za půl roku přichází zástupce rady a přednese diagnozu situace a ta je znepokojivá, ale řešení se nikdy neobjeví. Evropští občané by si přáli získat nejen diagnozu choroby, kterou trpí miliony Evropanů, ale je třeba za každou cenu nalézt lék pro tuto situaci a otevřená metoda koordinace je významným prvkem, ale nestačí. Měli bychom jít dále. A pokud se jedná o chudobu, jak jste velmi správně uvedla, měli bychom nalézt účinnější léky a efektivnější kroky. A v tomto kontextu vás chci upozornit na skutečnost, a nevím, zda je to záležitostí švédského předsednictví nebo následujícího španělského, ale budete se zabývat konkrétněji chudobou. Nevím, zda vy jste příslušná, ale v Evropském parlamentu jsme velmi znepokojeni přezraniční zdravotní péčí. Je to otázka, která je projednávána na radě a nás by zajímalo, jaká je současná situace posune švédské předsednictví věci ku předu, protože zde v Evropském parlamentu jsme rozděleni a pokud eh, usilujeme o řešení v druhém čtení, tak bychom měli brát v úvahu zájem parlamentu. Máme zde systém dvojího povolení, máme tu předběž, předběžné povolení, předběžný souhlas. Je to poměrně neschůdné. Myslíte si, že dospějeme ke koncenzu a věříte, že tato směrnice bude schválena? Paní Rapty. Κυρία Πρόεδρε, σας ευχαριστώ πολύ που μου δίνετε το λόγο. Να καλωσορίσω την κυρία... Děkuji za udělení slova. Chci přivítat paní ministrině, chci poděkovat za poskytnuté informace a chtěla bych si vybrat e, příklad, který zmínila. Alzheimerova choroba a právo na důstojný život. To souvisí se střednědobou péčí a domácí péčí. První otázka je následující. Chtěla bych vědět, zda jsou naplánovány akce, které by umožnily výměnu nejlepších postupů, což by bylo prospěšné pro všechny členské státy a dospěli bychom tak k akčnímu plánu na následující pětiletí. A další otázka se týká péče, tedy domácí. Tato otázka je položena, protože zde vyvstává řada otazníků. Celá řada otázek se týká jednotlivých pojmů. Tedy podmínky, které jsou vytvářeny ve veřejném sektoru a soukromém. V soukromém sektoru jsou obrovské potíže. Osoby poskytující domácí péči jsou osoby, které buď nejsou pojištěné, anebo neplní příslušná kritéria. Tedy máte v úmyslu uložit minimální kritéria pro soukromý a veřejný sektor, protože to by velmi přispělo k řešení této otázky a také by to umožnilo vytvořit národní akční plány a celoevropský akční plán. Děkuji paní Karima Deli a pan Tomas Mann. Paní Deli. Bonjour, merci. Dobrý den, zdravím vás, paní ministrině. Má otázka se týká zdraví mládeže. Celá řada černých eh, bodů, eh, nekvalitní jídlo, závislost na alkoholu, sexuálně přenosné choroby, a hlavně dostupnost eh, zdraví. Ano, hovoříte o roce boje proti chudobě, ale chudoba se také týká vysokého počtu mladých v Evropě a navrh je tu nezaměstnanost. A to vše má velmi negativní dopad na zdraví mládeže. Jaké konkrétní návrhy předložíte, aby tato mládež měla opět budoucnost a aby pro ní bylo zdraví dostupné? Děkuji, pan Tomas Mann a potom paní Mora. Děkuji, paní předsedkyně. Podporuji paní ministrini v tom, že spolupráce v oblasti zdravotnictví a sociálních otázek musí být posílena. Předsednictví tam dokáže navodit ty správné úlohy a správně jste hovořila o tom, že musíme vymyslet také nová léčiva. A já bych tomu ještě rád dodal, že Společně musíme zahájit boj proti falšování léčiv. Protože tady v té oblasti se ztrácejí miliony prostředků a vydáváme je za nesprávné produkty. Myslím, že je to velmi důležité. Moje otázka se týká zajímavého protikladu, který jste formulovala. Na jedné straně stojí instituce a na druhé straně individuální perspektiva. Co tím myslíte? Myslíte, že instituce neodpovídají potřebám starších lidí? Nepracují instituce pro starší lidi? A nebo pokrývají instituce potřeby, které dosud vůbec nejsou na trhu. Já bych tedy rád, abyste tady ten protiklad nějak vysvětlila. Děkuji, děkuji vám. Děkuji. Paní Elizabeth Nová, poslední řečnice. Děkuji, paní předsedkyně. Velmi si vážím vašeho vystoupení a váš humánní přístup k péči o seniory i snahu koordinovat nejlepší postupy na evropské úrovni. Chci vás upozornit a zeptat se vás, co chcete podniknout v oblasti osob pomáhajících. Jsou to často seniori, kteří se doma starají o seniory. Vlastně v té dvojici v páru se vzájemně podporují, pomáhají si před hospitalizací. Je to velká zátěž. A jaké osvědčené postupy na evropské úrovni by mohly být rozšířeny, abychom mohli ulehčit těmto osobám a řešit tento závažný problém, který není možný řešit v kolektivních strukturách. Děkuji. Děkuji, děkuji za vaše nasazení, za vaše otázky. Nejdříve začnu otázkou Alejandra Serkase, která se týká otevřené metody koordinace. A bylo nám řečeno, že tato metoda koordinace není dostatečná. Máte naprostou pravdu, ale nesmíme zapomínat, že jde především o pravomoc členských států. Je to odpovědnost členských států a my musíme můžeme všichni těžit z našich vzájemných zkušeností a tato otevřená metoda koordinace umožňuje jít ještě dále. Komise se tomu nebrání a my bychom měli mít možnost na tomto poli na podzim pokračovat. Již dnes to funguje, ale určitě bychom měli mít možnost jít dále a zvýšit efektivitu. A nyní se vynasnažíme získat systém, který bude ještě lépe fungovat. Co se týče přezraniční zdravotní péče, zde se jedná o otázku, která nespadá do mého portfolia. Je to otázka pro Johana Eglunda, ale my bychom si přáli dospět k určitým závěrům rady. Já vím, že parlament se velmi zabýval touto otázkou. Již jsme pracovali na úrovni rady na této otázce, ale usilujeme o závěry rady v prosinci. Věřím, že ty výsledky budou pozitivní. A jsem si jistá, že s pomocí všech členských států dospějeme ke kvalitnímu návrhu. Téma příštího roku by měla být chudoba. To je podle mého soudu dobrá volba a mělo by nám to umožnit během našeho předsednictví pracovat eh, velmi aktivně, abychom získali něco konkrétnějšího a ve spolupráci s nadcházejícím španělským předsednictvím bychom chtěli uspořádat konferenci již na počátku španělského předsednictví a při našem významném kulatém stolu bychom se měli zabývat významným vkladem pro tuto akci před tímto tematickým rokem. Je důležité, aby všechny státy se aktivně zabývaly otázkou chudoby. Silvana hovořila o Alzheimerově chorobě. Bylo nám řečeno, že je důležité, co je možné udělat v našich eh, domácnostech. Já s vámi naprosto souhlasím. Měli bychom eh, nalézt rovnováhu a musíme nalézt eh, i fungující systém. Eh, zjistíme v rámci expertní konference, která se bude konat v tomto měsíci, 15. a 16. září, tedy zjistíme, co je možné podniknout a schromáždíme nejlepší postupy a nejlepší příklady z celé Evropy. Při této expertní konferenci se pokusíme dospět ke kvalitním závěrům, které nám umožní postoupit dále a které nám umožní získat trvalější vklad na pořadu jednání Evropské unie. Pokud jde o minimální nároky a jaká by měla být situace pro osoby pracující v soukromém sektoru v rámci péče o seniory. To je otázka, kde nemůžeme eh, mnoho udělat. Je to v pravomoci členských států a my nemůžeme zasovat do soukromého sektoru. Vy jste se také ptali na zdraví mládeže. Je pravdou, že se objevuje celá řada výzev, pokud jde o zdraví mladých. Nastávají velké problémy v oblasti drog, prevence, zneužívání alkoholu, alkoholismus. Na úrovni EU se bude konat konference, také se budeme zabývat problémem obezity. I na toto téma se bude konat mezinárodní konference, konference o alkoholismu ve spolupráci se Světovou zdravotnickou organizací. To vše by mělo být posuzováno globálně jaké jsou potřeby mládeže a jak jim poskytnout eh, růst a rozpívání za dobrých podmínek. To vše bude předmětem našeho předsednictví. Otázka Tomase Mana, který se ptá, jaké jsou individuální výhledy. Já vám řeknu, jak se na to dívám. Je zásadní, abychom odhlédli od obecného přístupu na, k péči, ale musíme skutečně zdůraznit eh, jednotlivé osoby, jednotlivá individua. Musíme mít systém péče, který bude fungovat a eh, la carte, tedy individualizovaně. Je třeba se zabývat jedincem a náš systém péče nemá vždy tento individuální důraz. Často máme systémy opřené o jiné zásady. Někdy bereme v úvahu pracovní dobu zaměstnanců, jaké struktury již existují, které absolutně ignorují jedince. A každý senior je jiný. Starší občané jsou jedineční a zájmy se také liší. Své zájmy si necháte, zachováte i ve starším věku. A když eh, uvažujeme o jednotlivých eh, tužbách a přáních, tak to je skutečně zásadní. A z tohoto důvodu bychom měli mm, přijmout trošku jiný pohled. Je pravda, že je to naše ambice a o to se při našem předsednictví pokusíme. Pokusíme se zdůraznit individuum jako takové. Pokud jde o, padělané léky, tady chci odkázat na Jorana Eklunda, ten je kompetentní pro léčiva a veškeré související otázky. Elizabeth Moha hovořila o významu eh, rodiny a blízkých. To je pravda. Osoby, které 24 hodin denně, 365 dní v roce se starají o starší osoby a je třeba jim pomoci. My víme všichni, že náš zdravotnický systém by se zhroutil, kdybychom už nemohli využívat tuto pomoc nejbližších, kdyby to ti nejbližší vzdali. Je třeba pomáhat různým způsobem rodinám. A u nás ve Švédsku jsme změnili legislativu a tyto osoby mají nárok na pomoc. Je třeba brát v úvahu jejich potřeby. A proto by bylo velmi užitečné si vyměnit zkušenosti. A když hovoříme o starších osobách, často se jedná o osoby blízké, o členy rodiny, kteří, kterých se to týká. A tyto osoby si zaslouží zlatou medaili za vše, co dělají. Jsou to osoby, které jsou hodny obdivu. Chci vám tedy ještě jednou poděkovat za vaše velmi zajímavé otázky a určitě se mezi vás vrátím a spoléhám na vaši pomoc. Paní ministrně, děkuji vám za přesné, konkrétní odpovědi na jednotlivé otázky. Chápu, že máte další povinnosti. A takové asi pracovní tempo ministrů při předsednictví víte, že členové výboru jsou připraveni podpořit program švédského předsednictví a velmi rádi bychom si s vámi popovídali před koncem vašeho předsednictví. Takže mnoho odvahy, mnoho úspěchu v tomto krásném dobrodružství evropského předsednictví a děkuji vám, že jste zde byla mezi námi dnes odpoledne. Milí kolegové, navrhuji, abychom pokračovali v pořadu jednání. Dovolte mi, abych se vrátila k bodu 1, týkajícím se schválení pořadu jednání. Jak už jsem řekla, nebudeme projednávat bod 7. To je, zítra nebudeme hlasovat o silniční dopravě a nebudeme také hlasovat o stanovisku pro výbor FEM. Pokud jde o německý požadavek, já se k tomu vyjádřím, až se to objeví na pořadu jednání. U bodu dvě navrhuji schválit oficiálně zápis z konce našeho minulého volebního období ze 16. dubna a z 16. července. Pokud jde o sdělení předsedkyně v bodu 3, Chci vás informovat, a už určitě jste si toho již všimli, že naše jednání je přenášeno na internetu přes streaming a je k dispozici tedy na internetu. Chci vám také sdělit, že členové výboru dostali dvě sdělení. První sdělení se týká neformálního jednání rady EPSCO, která se konala ve Švédsku 8. a 9. července a další sdělení týkající se rozpočtového postupu 2010 a to zejména analýza předběžného návrhu rozpočtu 2010 a návrhu rozpočtu 2010 oddíl 3 komise. Tato sdělení jsou k dispozici v angličtině a brzy v ostatních jednacích jazycích chápu, že kolega Serkas, pokud je o pořad jednání, si přeje přednést technickou. Pane Serkasi. Děkuji vám, paní předsedkyně, ale pokud jsem to správně pochopil, znamená přijetí pořadu jednání změnu. Na rozdíl od toho, na čem jsme se zhodli 21. července Velmi mě to mrzí. Pokud tedy dochází ke změně v pořadu jednání a týká se hlasování o zprávě, rád bych věděl, z jakých důvodů k této změně dochází. A rád bych potom o tom rozhodoval demokraticky. Eh, Pane Ory, chcete se vyjádřit k pořadu jednání? Eh, paní předsedkyně, souhlasím s tím, abychom vypustili toto hlasování. Já jsem hovořil s paní předsedkyní o této otázce a výbor, komise i odbory se snaží konzultovat. Obě strany tvrdí, že ještě potřebují čas, takže bychom měli přijmout návrh paní předsedkyně. Pokud jde o konečné rozhodnutí, nevím, jaké by mělo být nejlepší řešení, protože jde o poměrně citlivou otázku. Měli bychom o tom jednat na koordinátorech příště. Děkuji. Děkuji. Rozumím tomu, že tato dvě vystoupení se týkají bodu 7 pořadu jednání. Navrhuji, abychom o tom jednali, až se k tomu dostaneme. Problém je v tom, že paní Bauerová si přeje, abychom to posunuli. Já si nepřeji, abychom o tom diskutovali za nepřítomnosti rady a komise, kteří nebyli informováni o změně programu. Tedy až se dostaví rada a komise, paní zpravodajko, tak navrhuji, že budeme postupovat podle běžného pořadu jednání. A pokud po projednání bodu 5, to je z rozpočtu, komise a rada zde budou, tak bude možné přehodit body 6 a 7, což by vám umožnilo vystoupit dříve. Pan Tusa si přál vystoupit. Ne, Paní předsedkyně, já bych se chtěl vrátit k pořadu jednání. Mm, pořad jednání nemá formální charakter. Zahájení práce a projednávání jednotlivých bodů e, je to věc politická, je to věc zásadní Definuji podle jednacího řádu a také v závislosti na rozhodnutích členů výboru. Takže pokud se má něco měnit v uspořádání pořadu jednání, tak se musíme držet právě tohoto postupu. To, že dnes tu není zástupce komise a rady, kdo rozhodl o tom, že nebudou pozváni. běžný pořad jednání, který byl stanoven a všichni o něm byli informováni, to je členové výboru a zástupci rady a komise, kteří mají sledovat jednotlivé body, předpokládal, že v bodu 6 budeme projednávat tedy uvolnění prostředků z Evropského fondu globalizace a v bodu 7 úprava pracovní doby osob vykonávajících mobilní činnosti v silniční dopravě. Zpráva paní Bauer. Všichni byli informováni o tomto průběhu, ale z důvodu osobních paní Bauerová si přeje prohodit body 6 a 7 pořadu jednání. Já jsem jenom naznačila, že bychom mohli uvažovat o tomto prohození, pokud vzhledem k informacím, které jsme předali, to nebude bránit eh, zastoupení komise a rady, protože je důležité, aby tady byli, až budeme projednávat tento bod. Takže myslím, že v této věci už eh, není třeba vést další diskusy a přejdeme bezprostředně k bodu 5 pořadu jednání, a podle toho, kdo je přítomen, uvidíme, zda uspokojíme, což si samozřejmě přeji, paní zpravodajku. V bodu 7. V bodu 5 projednáváme tedy stanovisko komise k rozpočtu na rok 2010. Láslo Surian je naším zpravodem a já mu dávám bez dalšího slovo. Monsieur Ori, excusez-moi. Je vous donne la parole. Omlouvám se, pane Ori. Ve skutečnosti já jsem vaším zpravodajem. Pan Curian je zpravodajem v rozpočtovém výboru, takže nemluvíme o textu pana Šuriana, ale o mém návrhu. Paní předsedkyně se omlouvá. összefoglalni. Többször ford, még az előző ciklus végén elkezdtük a munkát. Pokusím se být eh, stručný. Zajeli jsme práci již za minulého období. Na rozpočtu 2010 vedli jsme příslušné konzultace, zazněly zde různé informace v tomto výboru a eh, také jsme zde měli další eh, různé hosty. Několik úvodních obecných poznámek Tedy jde o to, že v rozpočtovém výboru bude rozpočet schválen a my bychom měli formovat naše priority a měli by se promítnout do konkrétních rozpočtových položek. Bohužel zkušenost ukazuje, to jsme zjistili v minulých letech, že komise byla velmi málo ovlivněna stanoviskem parlamentních výborů a věřím, že ta situace nyní bude šťastnější. To jest, že budeme vědět, že rozpočtový výbor se seznámil s našimi výbory a rozpočtový výbor bude schopen vzít v úvahu naše požadavky. Musíme tedy skutečně řádně definovat naše priority a je na nás, abychom byli v této věci neústupní. Měli bychom však být také realističtí. Neměli bychom se chovat jako děti, které jsou v hračkářství a přejí si, aby jim rodiče koupili veškeré hračky. Včetně ty, které jsou na těch nejodlehlejších místech v hračkářství. Takže z těch 50 návrhů, které byly předloženy, asi 30 souvisí s mým jménem a tyto pozměňovací návrhy odrážejí tedy i některé návrhy, které předložili kolegové. Tedy snažil jsem se zapracovat jejich návrhy co nejlépe. Některé návrhy mohu podpořit, některé nikoli. Budu velmi stručný. Věřím, že máte návr- pozměňovací návrhy před sebou, abych mohl být konkrétní. Nejdříve tedy spodíváme na textovou část. Odstavec 2 a 3, proto jsem. Čtyřka, i proto jsem. Jde o změnu navrženou paní Figueiredo. Šestka ano, sedmička ne, osmička. S tím mám určitý problém Jde o pozměňovací návrh paní Gens. Devítka souvisí, tedy je připojena po jméno pana Hughese, tedy osmička a devítka souvisejí s nástroji pro mikrouvěry. Paní Gens je názoru, že bychom neměli podpořit myšlenku, že bychom měli z, projekt, pro, z programu Progress se zajišťovat financování. A Steven Hughes říká, že až bude projednána otázka mikrouvěru, a to bude na pořadu jednání v budoucnosti, rozpočet progresu bude moci být pozměněn. Tedy tyto návrhy se ubírají opačným směrem. Osmička spočívá v ukončení rozpravy a vlastně předjímání této rozpravy a já navrhuji, abychom tedy touto cestou nešli. A osmička je otevřeným návrhem. Pro desítku nejsem. U jedenáctky máme zde pilotní návrh, který je u příslušných částek jasně vyjádřen. Cíl je správný, ta myšlenka je dobrá, ale dostává se tedy příliš pozdě do našich návrhů. Pokud jde o pilotní projekty, tak tam máme možnost získat financování na čtyři z nich v rozpočtovém výboru. Když k tomu připojíme další návrhy, tak jich bude šest nebo sedm a domnívám se, že bychom eh, vlastně snížili naše šance získat podporu pro ty čtyři. Takže si myslím, že nyní není realistické tento návrh předkládat. Možná se k tomu vrátíme později. Návrh paní Figueredo proto nejsem. Tedy pokud je o rozpočtové položky, nebudu vás nudit, nebudu se zabývat eh, pořádkách jednotlivými návrhy. Přál bych si, abychom hovořili o obecných návrzích. Za sociálskou skupinu více financování na projekt Progress. A pokud je o mikrouvěry, žádají 37 milionů. My víme, že panuje koncenzus mezi komisí a radou, aby bylo 500 milionů odloženo na Mikroúvěry. Je možné, že parlament bude mít jiný postoj. Zatím jsme o tom nejednali. Návrh zatím nebyl předložen v parlamentu. Takže bychom neměli předjímat výsledek této debaty. Neměli bychom definovat vyšší či nižší částku. A neměli bychom ani příslušné argumenty pro obhajobu takové částky. Já mám kompromisní návrh. Pokud příslušné ohlasy jsou pravdivé. Mohla by existovat rozpočtová položka navržená socialisty s tím, že se tím budeme ještě v budoucnosti zabývat. Navrhuji tedy, abychom vytvořili rozpočtovou položku zatím prázdnou a umožnili tak do budoucnosti tam příslušnou částku doplnit. Další otázka. mezi řádkami máme pilotní projekt pro autismus. A zatím tato možnost zde není, ale v budoucnosti opět se k tomu můžeme vrátit. Já myslím, že to je vynikající myšlenka, ale vraťme se k tomu v budoucnosti. Čtyři pilotní projekty budou vybrány, to je skvělé, ale nemyslím si, že by prošlo pět nebo šest projektu. Já podporuji návrh paní Figrejdo, ale měli bychom si to nechat pro budoucnost a vrátíme se k tomu tedy příště. Tolik ve stručnosti, co jsem vám chtěl říci. Máte před sebou tento dokument a očekávám vaše reakce a vaše kompromisní návrhy. Děkuji. Děkuji, pane zpravodaji. Možná stručně připomenu, že vzhledem ke zvláštnímu charakteru volebního roku budeme eh, projednávat eh, vaše rozpočtové stanovisko velmi rychle, protože již zítra budeme hlasovat, aby naše stanovisko mohlo být vzato v úvahu rozpočtovým výborem, kde je termín pro pozornosti návody stanoven na 9. září. Nejdříve má slovo paní Kingo Kunz. Köszönöm szépen a, e, a szót. Két dolgot szeretnék mondani. Děkuji, paní předsedkyně. Mám dvě připomínky k tomu, co řekl kolega Čaba Öry. Máme skutečně problém s nástrojem mikroúvěru, protože zatím nevíme, zda mikroúvěry budou schváleny či nikoli. Takže nevíme konkrétně, zda tento návrh bude přijat nebo ne. A ve skutečnosti bych chtěla poděkovat panu Rimu za to, že zmínil možnost vytvořit zvláštní rozpočtovou položku pro mikroúvěry, aby to tedy nebylo součástí rozpočtové položky Progres. A věřím, že zítra budeme moci hlasovat nejen o vytvoření této rozpočtové položky, ale také, že vyhradíme 150 milionů euro právě do této položky. A věřím, že EIB rovněž poskytne finanční prostředky pro tuto rozpočtovou položku. A druhou věc, kterou bych chtěla zúraznit, je pilotní projekt pro autisty. Vím, že skutečnost, že můžeme doporučit pouze čtyři pilotní projekty nám stěžuje naši úlohu, ale pilotní projekt pro autisty byl vytvořen skutečně v příslušném termínu, takže věřím, že s tím problémy nebudou. Děkuji. Děkuji za liberály pan Vincenzo Jovin a potom pan Milan Cabrnoch. Dende. Děkuji, paní předsedkyně. Vyslechli jsme si, co zde zaznělo eh, o těch bariérách a já musím říct, že souhlasím a musíme to ve výboru odhlasovat. Máme zde návrh, který bude předložen rozpočtovému výboru a tento návrh musíme odhlasovat. Musíme se podívat na jednotlivé problémy, které souvisí s hospodářskou krizí a s evropským úsilím o boj proti chudobě a vyčlenění. A musíme se snažit ta čísla eh, zlepšit. Musíme se snažit o 9% zlepšení situace v zaměstnanosti, musíme se snažit o zlepšení situace v oblasti odborného školství a přeškolování nezaměstnaných. Je třeba zahájit program pro opětovné začlenění na pracovní trh. A do roku dva, ty, ty cíle do roku 2012 jsou podle mého zcela logické. Máme zde pozměňovací návrh 2 a 3, tam je to jasné. U osmičky a jedenáctky máme navrhovatele eh, pan Gunč a pan Hughes. Zde musím říct, že tohle je poměrně těžkopádný návrh, protože jde o opětovné začlení osob na pracovní trh a to jsou osoby, které trpí autismem. A já musím říct, že tohle je velmi citlivé téma a pro mě zvlášť eh, velmi důležité. A musím eh, tedy říct, že tohle je problematické. Pak eh, souhlasíme s tím, co navrhuje pan zpravodaj ohledně rozpočtu u 63, 70 21 a 22, to jsou návrhy SED týkající se programu pro zlepšení situace u starších osob. Tam musím říct, že s tím souhlasíme, ale nejprve si budeme muset situaci prověřit, budeme muset zjistit, jak jaké finanční krytí jsme schopni zaručit, jaké finanční krytí vlastně eh, předpokládá pan zpravodaj. Pan Sabnoch. Dobrý den, vážená paní předsedkyně, kolegyně a kolegové. Já bych jenom velmi stručně chtěl udělat poznámku a avizovat připravovaný pozměňovací návrh, ústní pozměňovací návrh k položce 400243, tedy k Evropskému fondu pro přizpůsobení se globalizaci. Eh, pro toto rozpočtové období, v kterém se teď nacházíme, je rezerva pro tento fond vyčleněna ve výši 500 milionů euro. Přitom dobře víme, že v současné době Eh, nedošlo příliš k čerpání a požadavky, o kterých víme na tento, eh, na tento fond pro přizpůsobení se globalizaci dosahují částky kolem 50 milionů euro, tedy kolem 10 vyčleněné rezervy. Domníváme se, že blokovat 500 milionů euro nebo ještě více, eh, přitom když je čerpání nedosahuje ani 10%, je zbytečné a připravujeme ústní pozměňovací návrh, který řádně předložíme ve smyslu snížení rezervy pro Evropský fond pro přizpůsobení se globalizace na polovinu na 250 milionů euro. Merci beaucoup, monsieur Rogelmer. Děkuji, pan Rogelmer, paní Ilda Figueiredo. Uh, Madam Chairman, uh, thank you very much. Děkuji, paní předsedkyně. A chci pomoci novým kolegům, kteří možná nezna, mě neznají. Jsem Roger Helmer, jsem britský konzervativec, který je zde v sále dnes asi jako jediný. Musím připomenout kolegům, že moje strana může být příští rok eh, eh, ve vládě a snaží se o to, abychom eh, tyto předpisy zrušily. Musím upozornit na to, že zde se jedná o pilotní projekt. Nechci znít dětinsky, ale je opravdu těžké eh, tohle napadnout. Všichni chceme nějaké školení, eh, chceme se dobře chovat k těm, kteří trpí autismem, chceme se postarat o nezaměstnané, ale nechceme, aby ostatní měli pocit, že jsou diskriminováni tím, že my jsme vybrali zrovna autisty jako postižené. Pravda ale je, že všechny tyto záležitosti jsou jednotlivé, opravdu atraktivní, jako uh, vánoční ozdoby na stromečku. Všichni si říkáme, jak jsou krásné, ale když navěsíme na stromeček spoustu ozdob, tak možná ten stromeček přepadne, případně eh, vzplane. A my se dostáváme v Evropě k nezaměstnanosti na úrovni 10% a musíme jasně říkat, proč je v Evropě tak vysoká nezaměstnanost. Samozřejmě částečně proto, že je globální finanční krize, ale vždycky po posledních deset let, co působem v parlamentu, platí, že je to otázka přeregulovanosti pracovního trhu a je to také otázka přílišného zdanění osob a právnických osob. Takže nám jde o to, abychom nebrali daňovým poplatníkům peníze a ty se potom necpaly do kapes úředníků. Nám jde o to, aby se snížilo zdanění a snížila se ta nesmírná regulace. Já už to říkám řadu let a řík, vím, že to říkám stále dokola, ale je smutné, že je potřeba to znovu opakovat a proto jsem to chtěl učinit. Děkuji. Děkuji paní Figredo a paní Elizabeth Len, prosím. Děkuji, paní předsedkyně. Já mám jen eh, tři stručné připomínky. V prvé řadě chci říci, že se chci zastat těch návrhů, které byly předloženy. Snažím se pamatovat na stávající situaci, kterou procházíme a chci pamatovat také na vážné sociální dopady ale musíme pamatovat na to, jaké prostředky eh, do těchto oblastí jdou, s tím, že musíme pamatovat i na ostatní oblasti politiky a na finanční krytí pro ně. To znamená, že se musíme snažit využívat těch ostatních politik proto, abychom zlepšovali sociální situaci. Jsou to kvalitní veřejnoprávní služby, je to spravedlivé rozdělování bohatství, spravedlivé příjmy a tak dále. Tohle všechno je potřeba mít na paměti. Zároveň však je třeba říci, že ten pilotní projekt eh, spustil další programy, jako jsou pracovní závazky na částečný úvazek a tak dále. Pak máme problém eh, například tam, kde v některých zemích je 20 pracovních míst, zvláště u žen, eh, charakterizováno jako pracovní místa, eh, která jsou nejistá nebo riziková. A v rámci toho pilotního projektu my se snažíme právě nastartovat eh, to, že tyto, tato pracovní místa budou k dispozici mladým lidem a těm, kteří jsou nejvíce zasaženi tou situací. A vzhledem k tomu, že už mám slovo, tak bych chtěla říci, že je třeba zajistit těm, kteří jsou nezaměstnaní, ne ze své vůle, ale protože prostě nenašli práci, aby měli kvalitní život, důstojný život a důstojné životní podmínky. Neměli bychom je nechat v té hrozné situaci, což je něco, k čemu velmi často v současné době dochází. Dopady takového stavu jsou horší chudoba. Víme, že více než 22 milionů v Evropské unii už je zasaženo nezaměstnaností. Je to více než 22 milionů a do Vánoc to bude 25, možná 30 milionů nezaměstnaných. A je to něco, s čím se musíme potýkat. Děkuji. Děkuji. Paní Elizabeth Lynn, paní Jean Lambert a paní Elizabeth Mora. Takže mohu ukončit seznam řečníků, potom dám slovo komisi, paní Elizabeth Lynn a potom Jean Lambert. Uh, yes, thank you. I... Uh, ano, děkuji. Já jen dovysvětlím jednu věc. Já jsem u 6.20 vyrozuměla, že socialisti přemýšlejí o tom, že by tohle stáhli. Nevím, jestli je to pravda. Já doufám, že nezamýšlejí nic takového udělat, protože pochopitelně já bych ráda, aby rozpočet se v této oblasti v boje proti diskriminaci právě zvyšoval, spíš než snižoval. Doufám, že je to tedy jinak. Potom k té věci, která zde zazněla o autismu, máme další pilotní projekty, které se zabývají dalšími typy postižení, ale u autismu platí, že je pravda, že osoby, které tím trpí, mají velký problém vstoupit na pracovní trh bez toho, jak jaká je tam zrovna situace. Takže chci říct, že autismus je něco, co je potřeba řešit a na to je potřeba mít konkrétní rozpočet, který bude věnován právě takovému projektu. Děkuji. Jean Lambert, puis Děkuji, paní Jean Lambert a paní Morán. I thank you. I... Já děkuji. Já jsem se chtěla vyjádřit k té otázce ehm, mikroúvěrů. My rozhodně podporujeme rozpočet pro tuto otázku. Měli bychom problém vzít peníze z toho programu Progress. My jsme se snažili prosadit to, aby peníze právě na tento účel byly vyčleněny, ale vítali bychom, abychom zde měli určitou rozpočtovou linku. Můžeme potom hovořit o tom, jaké objemy by to představovalo. Jsme spokojeni však s tím, že se předpokládá návrh komise v této věci. Pokud jde o ty pilotní projekty, tak tam z větší části podporujeme stanovisko zpravodaje a jeho názor k věci. Domníváme se, že je možné to pojednat trošku jinak a je možné mít další pilotní projekty na autismus. Samozřejmě si uvědomujeme, že to je složité, ale máme pocit, že v této chvíli bychom ty pilotní projekty podpořili. Děkuji. Děkuji, paní předsedkyně. Chtěla jsem se vyjádřit k bodu 6346, Fond pro přizpůsobení globalizaci. Tento fond vznikl z iniciativy dvou kolegů, kteří tu již nejsou s námi, paní Bašlo a pan Gotini. A my jsme ve výboru Empl značně pozměnili. A myslím, že se tento fond vyvinul proto, aby pomáhal pracovníkům. My jsme strukturu změnili proto, aby došlo k rekvalifikaci pracovníků. A dnes uprostřed sociální krize, viděli jsme to při diskusi se švédskou ministrní pro sociální věci, skutečně potřebujeme eh, doprovázet eh, pracovníky při jejich rekvalifikaci a je naší odpovědností seznamovat s tímto fondem, aby mohl sloužit členským státům. Proto Široce podporuji naši linii, která byla naše v tomto výboru pro zaměstnanost, aby se tento fond tedy mohl dále rozvíjet. Děkuji paní Donnelly, ředitelka na komisi, dostane slovo a bude se moci vrátit k otázce umístění financování projektu pro mikrouvěry protože pokud by to bylo z položky progres, tak to vyvolává značné reakce. A samozřejmě, pokud chcete komentovat eh, další součásti naší debaty, jste vítána. Já děkuji, paní předsedkyně. Děkuji za možnost vystoupit k těmto bodům, které zde zazněly. Pokud jde o otázku mikroúvěru, komise předložila návrh, který předpokládá využití prostředků z položky Progres. Je to až 25 milionů ročně z podobu eh, čtyř, pěti let. A komise předkládá možnost vzít určité prostředky z této položky a přesměrovat je jinam, jako reakce na krizi. To by znamenalo, že osoby, které přišly o práce díky krizi, tak by se mohly dostat zpátky na trh práce. A to zvláště jako živnostníci a nebo jako malí podnikatelé. Určitě si uvědomíte, že jako komise jsme to vnímali tak, že není potřeba eh, snižovat rezervy a vzhledem k tomu, že jsme se podívali na všechny rozpočtové položky, tak jsme zkrátka vyhodnotili, že bude nejlepší použít tuto konkrétní položku progres. Já v prvé řadě uvedu technickou poznámku. Tím, že navýšíme rozpočet progresu a vezmeme určité prostředky na účely mikroúvěrů, to je technicky komplikovaná záležitost a proto jsme to také řekli v našem návrhu. Měli jsme tam dvě části. Jednak tam byl uspůsobení programu samotného a potom tam bylo vytvoření nového rozpočtu právě pro účely mikroúvěrů. Takže z technického hlediska je snažší pracovat s dvěma samostatnými rozpočty. Je to snažší, než navýšit rozpočet progresu, který by nakonec musel být stejně snížen a ty prostředky by musely být přesměrovány jenám. A jak říká, my jsme vlastně předložili návrh pro eh, znovu přerozdělení rozpočtu progresu pro tyto účely. Já bych si dovolila ještě dvě malé připomínky, pokud je o Evropský globalizační fond, tak to je samozřejmě otázka daných rezerv a vždycky je potřeba při předložení žádosti vyhodnocovat situaci s tím, že nové nařízení vstoupí v platnost a tam bude nová lhuta pro využívání těchto prostředků a v souvislosti s krizí předpokládáme, že v roce 2012 bude poptávka velmi vysoká, takže možná není ten pravý čas, abychom uspůsobovali a upravovali tento objem. A potom ještě k těm pilotním projektům. Výbor má pravdu v tom, že je potřeba vyčlenit činnosti pro účely pilotních projektů, ale praktická záležitost. V roce 2010 budeme znovu, budeme znovu uh, spouštět mikroúvěry a projekty pro fondy. To znamená, že účinně budeme schopni řídit ty programy, které budeme schopni řídit. Já doufám, že jich tedy nebude tolik, abychom to nezvládali. Děkuji. Děkuji. Komise si vypracuje své stanovisko. Je důležité vědět, jaké je odůvodnění zařazení do programu Progres. Chcete to shrnout, pane zpravodaji, a zabývat se tím, jakým směrem se budou ubírat kompromisy, které nám zítra předložíte, pane zpravodaji. Děkuji, paní předsedkyně. Nejdříve se obracím na Elizabeth. U bodu 63-46 jsou tu dva pozměňovací návrhy, které jsou identické. Je, jeden návrh můj, druhý socialistů. Jeden z těchto pozměňovacích návrhů projde s identickou částkou pokud jde o globalizační fond, všichni mají pravdu. Je obtížné eh, bojovat o určitou částku, aniž bychom věděli, které prostředky jsme mohli čerpat až dosud. A krize, jako je ta dnešní, takové krize jsme prostě eh, v minulosti nezaznamenali. A i ta pravidla byla v minulosti velmi složitá a proto jsme pravidla v loňském roce změnili krize a zkušenost, kterou nyní máme, nám eh, poskytují určitý odstup, abychom mohli předjímat, plánovat to, co by mělo být financováno v oblasti zaměstnanosti. To, že jsme eh, vyjasnili, odlehčili pravidla, znamená, že přístup bude jednodušší a žádosti budou také četnější. A proto si myslím, že na základě těchto poznámek je nezbytné tuto rozpočtovou položku navýšit. Samozřejmě s tím, že bude třeba, aby to projednali i ostatní výbory. Navrhuji tedy, abychom zvolili toto řešení, zvolili u tohoto nástroje. Nikdo nespochybnil práci našich institucí. Dublinská agentura, agentura v Bilbao, nikdo nenavrhoval vlastně změnu financování. A tady nedošlo k žádným pozměňovacím návrhům, tedy tyto instituce potřebují prostředky a bude tedy důležité obnovit jejich rozpočet minimálně se vyslovit proto, aby komise dodržela své sliby a návrhy, které se jich týkají, byly tedy zachovány. Před rokem jsme vedli diskusi o, o rozpočtu na rok 2009 a tehdy byla položena otázka týkající se snížením prostředků určených na programy zaměstnanosti. Bylo by možné dostat odpověď od komise, kterou jsme zatím nedostali. Sociální partneři mají klíčovou úlohu v oblasti zmírňování dopadu krize. A je důležité tedy dostat odpověď na to, na to jsme se tady před rokem. Konečně pokud je o progres, chtěl bych říci, že veškeré prostředky, které jsou k dispozici pro zvládání dopadu krize a pro návrat na trh práce, pro nalezení řešení pro ekonomickou krizi, znamenají, že bychom měli být velmi aktivní, ale neměli bychom se zesměšňovat předkládáním eh, nesmyslných eh, návrhů a požadavku na zvýšení finančních prostředků. Pokud půjdeme příliš daleko v našich nárocích, tak eh, odmítání bude o to důraznější. Známe postupy, které v minulosti převládaly a myslím, že bychom měli vyčkat na závěr diskuse a zde hovořím o návrzích socialistů a potom se k tomu vrátíme. Každopádně jsme od komise slyšeli, že technicky je nejsnazší spravovat tyto fondy nikoli v progresu, ale ve specifické rozpočtové položce. Já jsem tomu nakloněn a budeme o tom v následujících měsících jednat a uvidíme. Trvám tedy na tomto návrhu a je na komisi, aby rozhodla, jakou strategii bychom se měli ubírat. Uvidíme, až se bude hlasovat v našem výboru. Kinga Gens má pravdu, když říká, že se nedostáváme nad rámec eh, těch požadavků, ale zabýváme se tímto návrhem již 6 měsíců a přichází to trošku pozdě. Přichází to jako novinka a my jsme se v minulosti soustředili na čtyři prioritní pilotní projekty, které by měly být za každou cenu schváleny ale mohu říct za, za naši skupinu, že je to téma, které můžeme doporučit například pro rozpočet na příští rok. Děkuji za tato vysvětlení a podle toho budeme hlasovat o vašem stanovisku zítra. Jak už jsem naznačila, a také, abych vyhověla paní Edith Bauer, komise se k nám připojila a rada sdělila, že se tedy každopádně směřují s moudrostí parlamentu. Přistupíme tedy k projednání bodu 7 pořadu jednání a opět se budeme zabývat zprávou paní Edith Bauer k úpravě pracovní doby osob vykonávajících mobilní činnosti v silniční dopravě. A než dám slovo paní zpravodajce, chci uvést, že během jednání koordinátorů červenci při ustavující schůzi týmu koordinátorů bylo dohodnuto, že tato záležitost bude jako taková beze změn projednána a předložena plénu. Mezitím eh, Evropská komise eh, hlasem samotného komisaře sdělila, že je snaha tuto věc znovu otevřít a ověřit, do jaké míry na základě návrhu komise by bylo možné dosáhnout kompromisu, abychom uspokojili hlavní zájmy většiny, která se v parlamentu vytvořila. Vzhledem k této snaze o otavřenost komise a vzhledem k tomu, že členové výboru neměli možnost eh, opět pohlasování na plénu jednat o této otázce. Myslel jsem si, že bychom měli přistoupit nikoli na požadavek komise, ale na myšlenku mít dnes tedy výměnu názoru s tím, že po naší rozpravě, která teď nastane, po úvodu zpravodaje, zpravodajky, že tedy potom bychom měli projednat, do jaké míry tedy navážeme, ať už formou hlasování v září, anebo jinou formou projednání, ale je na plénu výboru, aby rozhodl o způsobu, jak dále pokračovat. Věřím, pane Serkasi, že jsem takto odpověděla také na váš požadavek. A nyní dám slovo paní Edith Bauer. Eh, paní předsedkyně, děkuji. Děkuji za vaši laskavost, že jste předřadila můj bod. Eh, žádám o omluvu. Věřím, že tedy řada členů je v několika výborech a je to i můj případ. Téma mé zprávy je téma velmi zajímavé. 5. května plénum odmítlo můj návrh a směrnice o osobách vykonávajících mobilní činnost se tedy vrací do našeho výboru. Jde vlastně o změnu směrnice 2002 lomeno 15 která vstoupí v platnost eh, v březnu 2009 a jde vlastně o pole působnosti. Je třeba zjistit, zda samostatně pracující řidiči spadají do, do tohoto textu také. Když se podíváme na návrh eh, komise, tak návrh komise se týká stejné otázky. Rada také široce projednala tuto otázku, zejména otázku pracovní doby. S panem Serkasem a s dalšími kolegy jsme velmi trpěli při rozpravě o směrnici o pracovní době a dobře známe problémy související s touto směrnicí. Pan Serkas a ostatní kolegové si dobře vzpomínají na mé stanovisko. Já jsem vždy tvrdila jménem svým i jménem dalších nových členských států, že existuje určitá asymetrie mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem a že je třeba tuto věc upravit. A nyní jde o specifickou skupinu samostatně vydělečně činných mobilních pracovníků, kteří nejsou zcela marginalizováni, mají možnost se hájit. A během rozpravy jsme hodně slyšeli o bezpečnosti silničního provozu. A směrnice o mobilních pracovnicích souvisí s bezpečností silničního provozu. A je třeba, aby v poli působnosti byli také tedy tito mobilní pracovníci. Pokud eh, se budeme zabývat směrnicí 561 06, je zde také řeč o pracovní době a době odpočinku. A doby, doba čekání, doba strána na hranicích, to vše je považováno za pracovní dobu, za dobu práce, tedy doba strávená na celnici je také považována za pracovní dobu. Naše zpráva se tedy vrací do výboru a však e, na radě se všechny vlády shodly, vlády konzervativní i socialistické. Milí kolegové, máme tedy problém, který je významný. Pokud e, se opět pustíme do naší diskuse, bude to znamenat, že všech 27 členských států nedodržuje pravidla, pokud ta pravidla změníme. A právě dnes se sešly odbory, aby měli možnost nalézt řešení. A pokud eh, tato zpráva, která už nemůže být změněna podle našich eh, vnitřních předpisů, tedy podle předpisů, které měnit nemůžeme. My můžeme buď přijmout nebo odmítnout tuto zprávu, ale nemáme možnost již podle jednacího řádu provádět změny. A pokud schválíme nové znění, bude to znamenat, že členské státy nedodržují evropské předpisy a vlastně všech 27 členských států se dostane do rozporu s evropskou legislativou. Vraťme se nyní k proceduře, k postupu. A chci požádat kolegy o radu. Jak postupovat? Máme před sebou určité znění, návrh směrnice, která by měla být změněna. Tato směrnice může být změněna tak, že bude přijatelná pro všechny, a to je stanovisko odborů, stanovisko pracovníků v silniční dopravě a je to také stanovisko Evropské komise. A máme zprávu, kterou změnit nelze. Domnívám se, že bychom měli vypracovat novou zprávu, protože v opačném případě nedospějeme ke kompromisu. Tolik je mé stanovisko a dovolte mi ještě, abych doplnila několik poznámek. Pokud nic neuděláme a pokud pole působnosti směnce také bude pokrývat samostatně výlečně činné mobilní pracovníky, náklady na monitoring budou mnohem vyšší než náklady na dopravu europoslanců mezi Bruselem a Štrasburkem. Dohled nad samostatně vydělečně činnými mobilními pracovníky bude nesmírně nákladný. Máme tedy několik důkazů o tom, že bude třeba tuto věc ještě znovu promyslet. Děkuji. Děkuji, paní zpravodajko. Navrhuji, abychom vzhledem ke zvláštnímu kontextu tohoto návrhu, který se vrací do našeho výboru, abychom okamžitě dali slovo komisi. Je to v rozporu s našimi zvyklostmi, ale snad to naši diskusi určitým způsobem osvětlí, kdy se zdá, že tedy stanovisko parlamentu je nekompatibilní a jakým způsobem tedy se komise domnívá, že bude schopna to řešit. Dám slovo panu řediteli Grio Pasquarelimu, který vyloží to, co by mohlo být eh, v návodu komisi pozměněno. Máte slovo. Děkuji, paní předsedkyně než vysvětlím to, co by mohlo být v návrhu změněno. Chtěl bych využít této příležitosti. Já jsem mnoho příležitostí v minulosti neměl. Chci vysvětlit, proč komise předložila tento návrh. Budu hovořit anglicky. Stanovisko komise a návrh komise jsou, nejsou ani asociální, ani ideologické jsou pouze praktické. Snažíme se o vynutitelný a efektivní součást evropské legislativy. Směrnice o pracovní době pro mobilní pracovníky je lex specialis k obecné směrnici o úpravě pracovní doby. A tato směrnice se nevztahuje na samostatně výdělečně činné pracovníky. A ten, tak toto vyloučení nikdy nevyvolá žádné spory, žádné diskuse a žádné zvláštní spory, které probíhaly na radě u posledního upraveného návrhu ze strany komise. Jak víte, situace u mobilních pracovníků je odlišná, protože když byla směrnice schválena v roce 2002, mobilní nezávislí pracovníci byli dočasně vyloučeni byla tu takzvaná rendezvous clause pro 2009 a komise měla předložit návrh. Buď, aby existovaly mechanismy pro zahrnutí, anebo globální vyloučení, ten návrh vyloučit předložený komisí byl v naprostém souladu s možnostmi, které byly komisi předloženy zákonodárcem v roce 2002. A dostáváme se k vyřešení tedy otázky návrhu vyloučení, zejména ze dvou důvodů. Prvním důvodem je to, že legislativa není vymahatelná a prosaditelná. Druhý důvod spočívá v tom, že jsme neviděli žádný hlavní důvod, který by spočíval v bezpečnosti silniční dopravě, který by který by učinil eh, potřebným to, aby byly tyto pracovnice zařazeni do této úpravy. Jak už říkala paní Bauer, od roku 2002 máme velmi přísná pravidla týkající se doby odpočinku a doby pracovní, to znamená doby za volantem. To se týká všech živnostníků, zaměstnanců v silniční dopravě. Nejsou to pravidla jen přísná, ale i přísně vymáhaná. Všechny nákladní vozy mají na palubní desce digitální přístroj, který sleduje tyto časy. A toto se osvědčilo, zaznamenává se tak doba na cestě, doba za volantem a každý řidič má povinnost uh, odpočinout si, jinak totiž se všechno zaznamená a zjistí se to příslušnou kontrolou. E, řízení představuje 80 až 90 času práce mobilních pracovníků, ať už hovoříme tedy o živnostnících či osobách zaměstnaných. A to nařízení z roku 2006 tedy do velké míry pokrylo právě pracovní dobu, nikoli jen dobu zůstávanou za volantem, ale celou pracovní dobu všech pracovníků, včetně těch, kteří pracují jako OSVČ nebo jako živnostníci. A argument týkající se bezpečnosti v silniční dopravě není podložen statistickými údaji a studiemi, které byly zpracovány na toto téma. My jsme tyto studie zpracovali předtím, než jsme samotný návrh předložili. Máme tedy k dispozici statistické podklady pro bezpečnost na silnicích, máme k dispozici studie, které byly zpracovány nezávislými konzultanty a ta. A ze všech těch studií plyne, že nákladní vozy se podílejí pouze 6% na všech nehodách. A když říkám podílejí, tak tím nemyslím, že jsou nutně vyníky těch nehod. To znamená, že pouze 6% z těch 6% jsou ty případy, kdy jsou ty nákladní vozy vyníky a celkem je to tedy 0,4%. Můžeme to přičítat únavy a tak dále. Takže regulace pracovní doby představuje nutno zajištění bezpečnosti v silniční dopravě nad rámec toho, co už existuje, jako je pracovní doba a tak dále. To znamená, že další regulace už je víc, než potřebujeme. Ten výzkum ukázal, že únava není způsobena pouze nutně jen počtem hodin za volantem velmi důležitá je chronická únava, která má různé důvody, jako jsou zdravotní důvody, špatný spánek, léky, kouření a další aspekty životního stylu, které se dotýkají všech osob, ať už osob zaměstnaných nebo osob působících jako OSVČ. A tak si myslím, že další regulace, která by k tomu přispěla, by asi nutně nepomohla zlepšení situace a zlepšení bezpečnosti na silnicích. Nemáme podklady, které by hovořily že to tak je. A druhý důvod je právě ta vymahatelnost legislativy. Je to opravdu velmi obtížné, pokud ne úplně nemožné, kontrolovat pracovní dobu OSVČ. My nejsme schopni jim dát do kanceláře digitální přístroj, který bude sledovat jejich práci. Nejsme schopni tohle udělat u nich doma a sledovat jejich pracovní vytížení. Musíme k tomu přistupovat seriózně, musíme tedy vytvářet jenom takovou legislativu, kterou lze prosazovat a vymáhat. A právě proto říkáme, že je potřeba prosazovat to, co už existuje, co je upraveno, to znamená pracovní doba, doba za volantem, doba odpočinku. Tam je potřeba se opravdu tomu věnovat a komise i členské státy se velmi věnují tomu, aby se prosazovalo to, co už je upraveno. A to se týká všech zaměstnanců i OSVČ a my také velmi pamatujeme na to, že je třeba zjednodušovat úpravu, aby ta administrativní zátěž nebyla zbytečně vysoká a aby nepostihovala příliš střední podniky. Musíme tedy prosazovat to, co už máme ve směrnici, včetně tedy kontroly těch osob, které jsou takzvanými falešnými osoboč. Na to narážela paní Bauer a na to už i narážel předtím zpravodaj. Můžeme ponechat na členských státech tu možnost upravit věci národní legislativou a upravit třeba osobeč národní legislativou. To není něco, co by se nutně příčilo působnosti směrnice. A máme zde tedy možnost celou věc znovu zvážit. Já jsem vděčný paní Bauer za to, co říkala. Já sice nerozumím maďarštině, ale doufám, že se mi rozuměli tak dobře. A pochopil jsem to tak, že paní Bauer by byla připravena znovu zvážit celou věc a absolvovat další debatu na tuto otázku. Je to ETF, Evropská federace pracovníků v dopravě. Oni zasedají dnes a zítra a já bych rád, kdybychom si měli možnost vyslechnout, co nám budou schopni říci. Také by mě zajímalo, co k tomu mají sociální partneři a další osoby, které nějak se podílejí na oblasti silničních pracovníků v Evropě. Takže uvidíme, jaké jsou z toho plynou pro nás možnosti a komise rozhodně je připravena pracovat na této věci konstruktivně, je připravena spolupracovat se sociálními partnery, s radou i s parlamentem a snažit se nalézt příhodné řešení. Pro nás je důležité v prvé řadě zabezpečit to, že zákonodárce přijímá pouze takovou legislativu, která je vymahatelná. Za druhé je pro nás důležité to, aby to byla legislativa, která není podložena pouze Eh, důvody, které jsou oprávněné, abychom nepoužívali argument bezpečnosti pro jiné důvody. A zároveň je pro nás důležité, aby to nepředstavovalo přílišnou administrativní zátěž, která by příliš zatížila podniky. Děkuji. Děkuji. Pane řediteli, myslím, že jste neodpověděl na naši otázku, protože nám eh, neříkáte, co by vlastně odůvodňovalo znovu otevření této záležitosti jenom hovoříte o atmosféře, která by to umožňovala, ale kterou cestou to udělat? Vy jste zmínil statistické údaje o bezpečnosti, které naznačují, že řidiči e, jsou vlastně nad a bezpečnost pro ně nepředstavuje žádné riziko, ale vy jste také nerozlišil mezi bezpečností zajištěnou zaměstnanými a nezávislými řidiči. A v textu je toto rozlišení jasné. Jsou tedy samostatně výdečně činí mobilní pracovníci většími lidmi než ti ostatní, nebo jak to je? Jaký je postoj parlamentu měl být potvrdit toto hlasování, protože komisař si přál na základě vlastních konzultací s řadou zúčastněných stran, že existují možnosti, které by měly být znovu zváženy, ale čeho se to týká, protože statistické údaje ty mohou znamenat cokoliv. Máte konkrétní údaje o tom, za jakých podmínek na základě návrhu komise by bylo možné vzít v úvahu stanovisko Evropského parlamentu a nepřijmout vyloučení z působnosti samostatně vydělečně činných mobilních pracovníků. řidiči nejsou žádní nadlidé, jsou to profesionálové, kteří nebudeme 150 let hovořit o bezpečnosti. Co vám umožňuje znovu otevřít tuto záležitost? Na, jak, na zak, jakého návrhu? Komise předložila svůj návrh. Parlament musí potvrdit nebo vyvrátit své vlastní hlasování za minulého volebního období. A já jsem vám sdělil, že sociální partneři o tom jednají. Pokud jsem to správně pochopil, paní Bauer řekla, že je připravena o tom vést širší diskusy. A já mohu potvrdit, že my jsme připraveni naslouchat a jsme připraveni naslouchat tomu, co zítra řeknou sociální partneři. Opakuji, stanovisko komise je takové, že jsme otevřeni řešením, které vám zatím nemohu nabídnout, to uznávám, ale která by zachovala možnost aplikovat konkrétně tuto legislativu a která by nevytvářela novou legislativní vrstvu tam, kde to není nezbytné, kde by to nebylo vymahatelné. Děkuji. Děkuji, zahájíme tedy rozpravu s kolegy. První je takže nejdříve stínový zpravodajové, pan Serkas eh, nehra, narazuje pana Stevena Jukse za, za Alde, kdo je stínovým zpravodajem paní Harkin, pan Serkas señora presidenta. Voy a hablar <clears throat> en... Děkuji vám, paní předsedkyně. Já bych eh, rád hovořil za svého kolegu, který byl dříve zpravodajem a také jménem sociálně demokratické skupiny. Paní předsedkyně, zahájili jsme diskuzi s tím, že komisař Špidla prohlásil, že je připraven dojít ke kompromisu a také hledat nějakou cestu, nabídnout nám nějakou cestu k tomu kompromisu. Dobře, to, co jsme slyšeli teď, neřekl pan komisař Špidla. Jste z oblasti provozu anebo z jiné oblasti? Ano, vlastně za tu problematiku je zodpovědný komisař Tajani. Paní předsedkyně, je to vlastně mnohem jednodušší. Vždycky se nám něco říká, ale v realitě se to neukazuje. Vždycky existují nějaké sliby, které potom nejsou naplněny. A teď by se dalo říci, že necháme promluvit sociální partnery, ale už předtím jsem já sám rozpravu se sociálními partnery vedl a tím mi potvrdili, že komise s nimi žádný dialog nevede co se tedy týče těch osob samostatně výdělečně činných. To je tady vlastně určitý skandál, že komise je toho názoru, že únava nemá nic společného s podmínkami v silničním provozu. V roce 2009 jsme došli k opačnému závěru. To, co tehdy říkali zástupci komise, kde se také ozvalo Finsko a Španělsko, kteří hlasovali pro, došla k jinému závěru. A my bychom rádi zařadili OSVČ, tedy řidiče působící jako OSVČ, do té směrnice a komise nyní přichází s úplně jiným návrhem a tvrdí, že neexistuje vztah mezi únavou, která je způsobena prací silničním provozu, tedy řízením a četností dopravních nehod. To je přeci zcela evidentní, že tam existuje souvislost. A kromě toho také musíme poslouchat, že nemáme možnost ovlivňovat to, co dělají osovačo, jak pracují doma, jak pracují ve svých kancelářích. Přeci zde nejde o to, jak osovače pracují doma nebo v kanceláři. Jde o fyzickou námahu, kterou musí snášet řidiči. Tady vůbec nejde o to, co dělají osovače doma. Nechci zabírat příliš mnoho času, paní předsedkyně, ale myslím si, že zde nemáme co dělat s žádným dialogem. Komise hovoří proti tomu, na čem se shodla komise a rada už kdysi. Porušili nějakou dohodu a tím tedy ohrožuje bezpečnost a zdraví řidičů v silničním provozu. A jako vždy se nyní pokouší najít nějaké alibi a tvrdí, že je to nějaké nařízení, které je příliš byrokratické a tak dále. Ale zahrnutí osob samostatně vydělečně činných by nám vlastně tu byrokracii mnohem usnadnila, odbourala ji, protože tyto osoby samostatně vydělečně činné a nepravé OSVČ, ty nám způsobují potíže právě v této problematice. Když všichni budou podléhat stejným normám a pravidlům během své pracovní doby, potom máme problém vyřešen. Ve Španělsku jsme to vždycky měli také tak. Ve Španělsku je to úplně jedno, jestli jste osovač nebo zaměstnanec. Když řídíte vozidlo, kontroluje vás policie, neexistuje tam žádný rozdíl. Když dochází k problémům eh, při kontrole doby, kterou stráví řidiči za volantem, tam postupujeme zkrátka jednotně. To, že dochází k problémům, neznamená, že nepotřebujeme nějaký zákon. A komise nemá pravdu v tom, když tvrdí, že únava nevede k dopravním nehodám. A ještě jednou opakuji, je úplně jedno, jestli jste osovočo nebo ne. Tady v parlamentu už jsme třikrát opakovali, že musíme zamítnout návrhy komise a její postoj. Nic nezískáme tím, když se tím budeme zabývat ještě déle a budeme ztrácet čas. Děkuji, dám slovo dalším eh, stínovým zpravodajům paní Marian Harkin jako první. Thank you, Madam President. Děkuji, paní předsedkyně. Mám pocit, že ta diskuze je velmi zajímavá. Zároveň někteří tvrdí, že zde plýtváme časem. Já si nejsem úplně jistá, tím, že když sledujeme tuto legislativu, tak se můžeme vyvarovat toho, abychom určitou úpravou eh, neznepříjemnili eh, příliš eh, život těm, kterých se to dotýká. Já nejsem si jistá tím, jestli jsme v tom dostatečně pokrokoví a dostatečně otevření. Předložím vám však svoje připomínky, s, s připomínky své svoji skupiny jsou z dubna. Nedosáhli jsme však jednomyslnosti. Problémem je časový horizont a zdá se, že za ten časový horizont se často schováváme v těch argumentech. Eh, právě kvůli tomu nařízení z roku 2006 máme už nyní určitou úpravu, která upravuje pracovní dobu a jak už říkal pán z Evropské komise, používají se digitální přístroje a to znamená, že se prosazuje to, eh, co se v té legislativě požaduje a 80% už takto funguje a zdá se, že to ukazuje, že ta konkrétní směrnice opravdu do velké míry reguluje všechny řidiče, samozřejmě ne všechny. Zdá se však, že čas je problém. A zřejmě budeme mu muset najít nějaké řešení. Pokud jde o legislativu samotnou, tak zde se hovoří o bezpečnosti na silnicích a komise už uvedla konkrétní průzkum, který se eh, na to zpracoval. A já bych se zeptala, vám vyšlo 6% podíl nákladních vozů, ale nevíme, kolik nákladních vozů tam bylo z, celkový, z celkového počtu vozů. To by bylo potřeba vědět. Potom bychom věděli, jaké procento představuje ten podíl. Já mám ale pocit, že ten celkový podíl bude asi vyšší než 6%, ale od komise bychom se to mohli dozvědět. Já jsem četla další průzkumy a ty ukazovaly na to, třeba to byl jeden průzkum z Finska, o tom už se zde hovořilo, že tři čtvrtiny všech nehod, kde se nějak podílejí nákladní vozy, představují jedna čtvrtina byla způsobena osobou. Z toho celkového počtu byla jedna čtvrtina způsobena osobou, která řídila nákladní vůz. Takže to nejsou argumenty, které by byly příliš průkazné. Ale dovolte mi ještě se vyjádřit k tomu poslednímu řečníkovi. Říkal, že únava nemá nic společného s silnicí a že tohle je prohlášení komise. Já si nemyslím, že to je prohlášení komise, ale komise se může bránit sama. Ale ukazuje to, že 561 to nařízení nefunguje, potřebujeme další nařízení. A tak si říkám, co ta další legislativa přinese, jakou přidanou hodnotu přinese. A další otázka byla ta otázka monitorování osob, těch osvč. Tam by byly ohromné náklady, stejně by to nešlo úplně zařídit a akorát bychom se zasněšnili. Já se domnívám, že řada osvč by to viděla jako nesmírnou přeregulaci ze strany Evropského parlamentu, která není potřebná, kde bych měla pevné důkazy k tomu, že je to potřeba, a to nemám, tak bych byla připravena se za to postavit. Ale my takové průkazné důkazy nemáme. My jsme v situaci, kdy nevíme vůbec, jakým způsobem se budeme eh, eh, jakým způsobem budeme postupovat dál. Uvidíme ale obecně bych řekla, že souhlasím se zpravodajem a že bychom měli začít zpracovávat novou zprávu. Děkuji. Děkuji, dám slovo stínové zpravodajce za zelené Emily Turnen. Ano, děkuji. Já budu hovořit eh, dánsky. That we er are meget Nechci se příliš zapojovat do obsahové diskuze, protože zde existují velmi rozdílné názory, které se týkají bezpečnosti, silniční provozy a OSVČ, pokud budou zahnuti nebo ne. Otázka, která před námi nyní stojí, je, jak budeme postupovat. Eh, v květnu jsme hlasovali v plénu a toto hlasování nesmíme ignorovat. Musíme také komisi sdělit, že jsme vyslali jasné signály a prakticky jsme je vlastně přehlasovali. A nyní jsme vlast, velmi překvapeni tím, co komise tvrdí. Existoval by tu dialog, tedy tvrd, komise nám tvrdí, že existuje dialog mezi sociálními partnery a se sociálními partnery, ale ve skutečnosti žádný neexistuje. Směrnice je dobrá tak, jak to je. Myslím, že by osovoče neměly být vyčleněny. Děkuji, dostáváme se k eh, přihlášeným řečníkům. Je vás jedenáct, takže vás požádám, není již dvanáct, požádám vás, abyste byli struční. Pan eh, Roger Elmer a paní Renie, prosím. Well, thank you very much, Já děkuji, paní předsedkyně. Já se nacházím v docela nezvyklé trapné situaci. I já souhlasím s tím, co vymyslela naše liberistická vláda. To se mi často nestává a souhlasím i s komisí, což také není úplně zvykem v mém případě. Já jsem už předtím hovořil o přílišné regulace Evropské unie. A zde máme osm výborných příkladů, jak říkala paní Hákens. Zde se navrhují další vrstvy regulace nad z těch stávajících vrstev, které už sami o sobě jsou zbytečné a kontraproduktivní. Eh, britská reakce je taková, že v prvé řadě by bylo velmi obtížné směrnici uplatňovat na OSVČ. To je první věc. Druhá věc je, že další eh, regulace existuje, která už zatěžuje všechny nadmíru. A dovolte mi říci, že bych asi musel strávit několik eh, týdnů tím, že bychom kontrolovali se, se zbraní v ruce, jakým způsobem fungují řidiči. A museli bychom si tam dát stopky, měli bychom tam tabuly, kam bychom si to všechno zapisovali. Já si říkám, že zřejmě i kolega porušuje pracovní dobu. Kdyby on řídil, tak by zřejmě asi se choval podobně. Já vím, že tu se porušuji sám, když pracuji. Takže mám pocit, že obecně, a to je tedy důvod, proč chceme vystoupit z evropské legislativy upravující pracovní, pra, pracovní právo, je v záležitost, že bych, že bych rád, abychom slyšeli méně slov o bezpečnosti. Zde jde o pracovní dobu a bezpečnost tam hraje pouze malou eh, část. V Británii se ukázalo, že 50 že 50 eh, případů má co dočinění s nákladními vozy. Měli bychom tedy spíše hovořit o eh, mechanickém stavu vozidel spíš než o řidičích samotných, protože velmi často jsou to ty stroje. My hledáme řešení a jednoduché řešení se nám skýtá přímo před očima. Děkuji. Eh, děkuji, milí kolege. Pravomoci předsedkyně jsou velmi malé a samozřejmě se netýkají toho, o čem může hovořit zástupce komise. Paní Evelyn Regner a pan Thomas Sandel, paní Regner. Oben LKW-Fahrer, der durch eh, Řidič nákladního vozidla, který jezdí Evropou, zamysleme se nad tím, jestli je zaměstnanec nebo OSVČ, anebo nepravý OSVČ. To je velmi těžké ověřit, pokud se jedná například o rakouského řidiče, kterého kontroluje policie v Bulharsku. Proto tedy ta otázka zdánlivě samostatně výdělečně činných nebo samostatně výdělečně činí, činných je velmi složitá. Proto bych o tom nerada hovořila, ale ráda bych vyzdvihla aspekt bezpečnosti. Všichni víme, že ze 100 obětí, kteří zemřou za rok díky mikrospánku, je velká část řidičů nákladních vozidel. Řidičů nákladních vozidel. Jsou to často řidiči, kteří se vrací z dlouhých cest domů. V této souvislosti je tedy nutné zmínit i toto. Ještě bych ráda řekla, že boj proti byrokracii má také svou váhu a snižování byrokracie. Pokud totiž OSVČ a i zaměstnanci, řidiči, kteří jsou zaměstnaní, musí mezi sebe rozdělit, jakoby musíme rozdělit tu administrativu mezi ně, tak nám odpadne jedna starost. A proto bych byla proto, abychom se zasazovali proto, abychom obě tyto skupiny, abychom se na obě skupiny dívali rovnoceně. Thomas pan Thomas Handel a pardon, pan Handel. Děkuji vám, paní předsedkyně, pokud vás smím opravit. Jmenuji se Thomas Handel. To se bohužel ztratilo, přičemž jste nevyslovila tu přihlásku. Já bych rád poděkoval za to, co parlament a tento výbor v předešlém volebním období udělal v souvislosti se směrnicí o pracovní době. Jsem rád, že, komise byla zach- že směrnice byla zachována. Já jsem do diskuzí o této směrnici zapojen už dlouho. To, co zde komise přednesla a jak hovořila o diskuzi se sociálními partnery, opravdu není pravda. Odbory se zde například brání a proto z toho důvodu zde nedochází k žádnému řešení. Ještě bych rád řekl jednu věc. Před několika lety jsem byl soudcem pro záležitosti týkající se pracovního práva vím, že je velmi složité ověřit tady tu otázku OSVČ anebo zdánlivých OSVČ. To řešení, které navrhuje komise, tedy vytvoření nějakého závazného pravidla, by nezavazovalo členské státy k tomu, aby si zkrátka tady ten status ověřila. Proto zkrátka ten argument, že musíme vytvářet legislativu, která bude vynutitelná, prosaditelná, hovoří proti návrhům komise. Moje třetí poznámka k tomu, co řekla komise, se týká těch poplatků týkajících se podniků v silniční dopravě. Já bych to rád obrátil příliš dlouhá pracovní doba a ochrana zdraví zaměstnanců souvisí s tím, že zaměstnanci v této oblasti, jak všichni víme, jsou zatěžováni příliš. Myslím, že máme velkou zodpovědnost a nesmíme dopustit aby se pracovní doba zaměstnanců silniční dopravě prodlužovala ještě více. Samozřejmě, že to také souvisí s otázkou konkurenceschopnosti. Pokud totiž budou OSVČ z této směrnice vyňaty, bude to vést, povede to ke zkreslení trhu a konkurence a povede to k tomu, že OSVČ a nebo respektive zaměstnanci budou přeměněni v takové ty OSVČ v uvozovkách a povede to k horším pracovním podmínkám v této oblasti. Prosím výbor výslovně, aby zůstal při, odmít, při odmítání návrhu komise. Děkuji. Takže ukončuji seznam řečníků. Máme 12 řečníků a Omezím řečnickou dobu na dvě minuty. Omlouvám se paní Jakonsary, která je první postižena tímto pravidlem, a potom paní Elizabeth Lin. Děkuji. Zde došlo k celé řadě nedorozumění. Nedorozumění nám tady panuje ve vzduchu. Takže možná bude lepší, když nebudeme hlasovat a trochu si to rozmyslíme. Předchozí řečník hovořil o tom, že se e, narušuje konkurenční prostředí. Já předpokládám, že všichni v, v, v, volební kampani jsme prosazovali malé a střední podniky. Bylo by to něco tak hrozného, kdybychom narušili trochu konkurenční prostředí ve prospěch malých a středních podniků? Já to jenom tak navrhuji. Možná je to dobré si to zvážit a zvážit se pohled na věc malých a středních podniků. A chci hovořit o finské zkušenosti. U nás 70% všech zásilkových a dopravních firm jsou firmy, které mají jeden až dva vozy. Taková jejich velikost. Máme regulaci pracovní doby, regulaci doby odpočinku a pokud by se regulace dále rozšířila, tak by to bylo problematické pro tyto malé podniky. Náš odhad ve Finsku vypadá tak, že ačkoliv jsou ty náklady už vyšší než jinde v Evropě, tak by v případě takovéto legislativy vzrostly ještě více. My máme málo zalidněné oblasti, jsme na severu a velmi by se nás to dotklo, takže se chci zeptat, je možné docílet nějakého kompromisu, který by uspokojil co nejvíce zúčastněných. A chci se také zeptat, jestli zpravodaj přemýšlel nad tím, jak by takový kompromis mohl vypadat. Já chápu všechny ty další zmíněné obavy, ale myslím si, že tohle je obava zcela zásadní. Já se domnívám, že je to poněkud zvláštní, že my jako nový parlament, nově ustavený parlament, nemáme žádné páky, jak to změnit. Možná se můžeme podívat na ty jednotlivé problematické otázky znovu. Takže se ptám, je možné docílit nového kompromisu a jak by ten kompromis vypadal? Jsem ráda, že budeme mít více času. Děkuji. Paní Elizabeth Lin a potom Unzeli. Uh, yes, thank you. Já děkuji vy, kteří jste zde byli minulé pondělí, tak budete vědět, že jsem vždycky byla proti směrnici o pracovní době. Vždycky jsem měla pocit, že by se člověk měl vybrat sám, jak dlouho pracuje. Ale přesto jsem vždycky říkala, že pokud má někdo v rukou život cizího člověka, tak už je to něco úplně jiného. A u mobilních pracovníků, zvláště řidičů, řidičů nákladních vozů tohle opravdu platí. Je velmi důležité, aby tam byla regulace a nemyslím, že je něco jiného, pokud je ten člověk osoboč, když to srovnáme s tím, když je zaměstnanec, když ten člověk způsobí nehodu a někoho zraní nebo někoho zabije, tak je to to samé. Vím, že můžeme hovořit o regulaci řidičů, když ten člověk eh, pracuje dva až tři hodiny předtím, než eh, vyrazí na silnici, tak bude unavený a ten jeho úsudek na silnici už bude tímhle ovlivněn. Myslím, že Roger Hellman zmínil, že poslanci řídí sami. Já neřídím. Já vím, že jsem po štrasburské plenární schůzi unavená, takže sama za volant nesedám. A myslím, že je velmi důležité, abychom tohle měli na paměti. Abychom pamatovali na to, že jsou tam další účastnice silničního provozu. A u těch řidičů opravdu dochází k tomu, že velmi často obcházejí ty regulace. Komise říká, že bychom měli směrnici zrušit pro všechny mobilní pracovníky, protože je zde ten argument, který neustále zmiňujete, že ti řidiči, kteří jsou zaměstnanci, působí nehody a je potřeba, aby byly regulováni. U těch osoboč však je můžeme ponechat stranou. Já nerozumím vašemu argumentu. Musíme postupovat systematicky. Buď tam budou patřit všichni, anebo nikdo. Pokud někdo má v rukou život cizí osoby, tak je to to samé. A potom jsou tam řidiči přeshraniční. Tam je opravdu důležité, aby to nebylo regulované na úrovni členských států, ale na úrovni Evropské unie. Děkuji. Zulí. Paní Liza Ronzuli a pan Mať Groš. Omlouvám se, že vaše jména nevyslovuji správně, naučím se to. sì, grazie. Eh, carico... Eh, Děkuji. Carico, eh, ritengo solo che sia opportuno continuare appunto a dialogare. Promluvím zcela krátce. Myslím, že by bylo dobré hovořit se sociálními partnery a všemi zainteresovanými stranami. Bylo by dobré vyjednávat, abychom se dostali k nějakému kompromisu a společnému stanovisku. Jsem také toho názoru, že je vždy dobré být připraven k dialogu a diskutovat o tom, kam to vše povede. Proto chci říci, že by zpravodajka možná měla vypracovat nový návrh a měli bychom jí na to dát ještě čas. Děkuji. Děkuji, pan Matěj Groš. Děkuji, paní předsedkyně. Měl jsem možnost se zabývat eh, dobou jízdy a dobou odpočinku a celý parlament eh, klade velký důraz na bezpečnost v této zprávě. A když vidíme o maximální době 9 hodin, 56 hodin týdně a 90 hodin ve dvou týdnech, tedy ty podmínky pro dobu jízdy a nebo odpočinku jsou mnohem přísnější než u pracovní doby. Takže pokud eh, jsme ve výboru pro dopravu hovořili o bezpečnosti, tak je to právě zde. A pokud dnes členské státy nejsou schopny kontrolovat ani 2% doby jízdy a odpočinku, a dnes víme, že je absolutně nemožné kontrolovat pracovní dobu, tak jde skutečně o kredibilitu a nikoli o bezpečnost. Také jsem měl kontakty s odbory a odbory naprosto souhlasí s tím, že to je nekontrolovatelné a hledají řešení, tak musíme vědět, o čem hovoříme. Takže v našich úvahách bychom měli vědět, že dnes hovoříme o řidiči, který má kamion o váze 3,5 tuny. Pokud budu řídit kamion o váze 3,4 tuny, tak nepodléhám eh, pravidlům o době jízdy a době odpočinku. Chceme tady něco dělat pro bezpečnost, měli bychom zahájit diskusi o pracovní době pro všechny osoby pracující v dopravě také pod úrovni 3,5 tuny. To jsme částečně navrhovali v minulém volebním období, protože tady by došlo k významnému sociálnímu pokroku. A chceme hovořit o bezpečnosti, je třeba zmínit eh, opět tu hranici 3,5 tuny pro tachografy, protože to je možné ověřovat všude ve všech zemích pro každého zaměstnance. Děkuji paní Figueiredo a pan Cabrnoch. Pane já eh, em 2002, e quando se discutiu já děkuji. V roce 2002, když ta uh, směrnice byla řešena, tak probíhala podobná debata. A tehdy komise předložila podobné argumenty, jako jsou ty, které zmiňuje nyní. A já jsem tehdy říkala, stejně jako ostatní, že je potřeba, aby regulace podléhaly všichni pracovníci, včetně OSVČ, abychom tam neměli eh, takové ty takzvaně falešné OSVČ, aby do toho zkrátka patřili všichni. V opačném případě totiž bude problém ještě závažnější. Někteří, někteří říkali, že ta kontrola bude složitá. Bez kontroly ale je ohroženo zdraví lidí. A já si říkám, že tohle komise určitě pochopí. Potom komise ale říkala, že to chápe, ale že tam je potřeba určité přechodné období, aby se učinilo to, co je potřeba. Ale to přechodné období mělo být do roku 2009. Tehdy se předpokládalo, že ta směrnice bude postihovat úplně všechny mobilní pracovníky, včetně OSVČ. A to přechodné období mělo tedy trvat do roku 2009. Já jsem u té debaty byla, ostatní také. Takhle to opravdu zaznělo. Slovo od slova. A mělo by to tedy platit pro všechny. Od roku 2009 by to mělo platit pro všechny. Komise nyní couvá a najednou předkládá další návrh, aby se vyhla uplatnění této úpravy v té formě, jaká byla přeslíbena. V podstatě chce zpátky k původnímu stavu, který panoval předtím a ten jsme chtěli řešit a chtěli jsme ho dořešit do roku 2009. To bylo naším úmyslem. A nyní lze říci, že se snažíme dospět k nějakým dohodám, kompromisům a tak dále, ale nakonec stejně dospějeme k těm samým argumentům, které zazněly už v květnu. To znamená, že zde nezazní nic nového, není zde žádný náznak otevřenosti, vracíme se zpátky, souváme. A to proto, abychom se vyhnuli aplikaci této úpravy na všechny mobilní pracovníky, zvláště na OSVČ a osoby, které působí jako OSVČ. Už téměř končím, paní předsedkyně, ale chci ještě říci, že se domnívám, že je zde jenom jedno jednotné stanovisko a to je stanovisko, které jsme tehdy přijali, v květnu jsme ho přijali a to je stanovisko Evropského parlamentu, měli bychom se ho držet. A to přesně odpovídá tomu, co jsme dohodli v roce 2002. Musíme postupovat se Pan Milan Sabrnoch, paní Desáry. Vážená paní předsedkyně, dámy a pánové, na okraji uvádím, že mě mrzí, že naše frakce nedostala možnost vystoupit v rámci vystoupení stínových zpravodajů a jistě se to eh, podaří napravit. Komise navrhuje výjmout osoby samostatně výdělečně činné z působnosti směrnice 2002-15 a tento návrh je správný Regulace pracovní doby totiž v tomto případě nemá opodstatnění. Opodstatnění může být na jedné straně ochrana zaměstnance, tedy zdraví a bezpečnosti při práci, nicméně v případu osob samostatně výdělečných tomu tak není, neboť nejde o ochranu zaměstnance, on není zaměstnancem. Druhým důvodem by mohla být bezpečnost silničního provozu. Ovšem v našem případě nejde ani o tu. Bezpečnost silničního provozu je dostatečně řešena jak národními předpisy, tak nařízeními Evropské unie, například 561 2006 a 38 21 85 a případně také dohodou AETR. Naší povinností, dámy a pánové, je snižovat regulaci a zmenšovat administrativní zátěž podnikatelů. A naší povinností je přijímat předpisy skutečně potřebné, eh, správné eh, a skutečně vymahatelné. A proto podporuji návrh paní zpravodajky a kolegyně paní Bauer na vypracování. Pane kolego, máme problém s německým tlumočením. To jsem bohužel nevěděl. Uh, už to funguje. Mám to zopakovat? Můžete zhrnout tedy jednou větou. I'm supporting uh, the, the Mrs. Podporuji návrh paní Bauer připravit novou zprávu. Merci. Um, la... Děkuji. Slovo má paní Sarie Saja a paní Jean Lambert. Puheenjohtaja, on aivan äärimmäisen tärkeää jatkaa kompromissin etsimistä. Já děkuji. My musíme pokračovat a musíme nadále hledat kompromis. Je potřeba, aby existovala regulace členských státech, kde není problém kontrolovat eh, pracovníky v dopravě. To by nám umožnilo srovnat ty podmínky v rámci celé Evropy. Musíme myslet na to, že osovoče by tam neměly patřit. Pokud jde o bezpečnost silničního provozu, tak Pravidla týkající se maximální doby řízení a minimální doby odpočinku jsou naprosto zásadní. Několik lidí z té sále říkalo, že je možné, aby regulace pracovní doby nebo doby strávené za volantem nebyla vůbec žádná. A my nemůžeme kontrolovat lidi v době jejich volna. Mohou jít na večírek, mohou se dívat na televizi, mohou dělat cokoliv jiného. Zároveň však nemůžeme kontrolovat ty osoby, když neřídí. Když ale řídí, když přepravují své zásilky a tak dále, tak už pod tu regulaci spadat musí. Předchozí řečníci rovněž také hovořili o průzkumech, které proběhly ve Finsku. Ta citace nebyla správně. Bylo to 556 umrtí ve Finsku, zaznamenaných ve Finsku a tři čtvrtiny z nich byly způsobeny něčím jiným než těžkým nákladním vozidlem. V těch případech nákladních vozidlů to bylo 12 případů, kdy za to zodpovídali osovoče a 2,5 spočívalo v únavě. Často to byly kluské vozovky, používání mobilních telefonů za volantem nebo problém s vozidlem. Děkuji. Paní Čilamret, Děkuji, paní předsedkyně. Já jsem se chtěla ještě vrátit k otázce postupu, spíše než k otázce věcné. Já mám dotaz pokud jde o diskuze, které probíhají. Jsou to diskuze, které jsou věcné, nebo jsou to diskuze o tom, co teď musíme udělat, když parlament v prvním čtení návrh zamítl. Já mám totiž docela problém s tím, jakým způsobem nalezneme kompromis na základě stávajícího návrhu ve světle komise a ve světle toho, co říkala komise dnes odpoledne, máme zde diametricky odlišné názory. Pokud tam proběhne nějaká věcná změna, například v důsledku nějaké formální věcné debaty, která v určitém okamžiku proběhne, tak bych řekla, že to přinese nové návrhy komise a my se k ním budeme následně vyjadřovat. V současné chvíli si myslím, že jsme se odstli ve slepé uličce a není cesta ven. Dnes odpoledne určitě jsme v takovéto situaci díky komisi. A myslím si, že by bylo lepší se soustředit na nový návrh a snažit se naleznout nový kompromis k této velmi důležité záležitosti. Děkuji. Děkuji. Paní Pascal Gruny a pan Tusas. Děkuji, paní předsedkyně. Já jsem velmi zřídka kdy pro omezení pracovní doby, ale když jde o řízení, tak je to něco jiného. A nevidím důvod, proč OSVČ by měly být vyloučeni z působnosti směrnice o pracovní době. Když hovoříme o bezpečnosti silničního provozu, nechci se do této diskuse pouštět, všichni se vyjádřili, ale ve Francii je mnohem více nehod zahrnujících eh, nákladní auta a již po dobu deseti let jsme upravili pracovní dobu pro zaměstnance. A protože máme mnoho eh, řidičů zaměstnanců, to má významný dopad na nehodovost. Mně vadí nekala konkurence a pokušení některých podniků požadovat eh, po svých zaměstnancích, aby se stali OSVČ, aby se vyhli této směrnici. To je významné, to může nastat v každé z našich zemí a vzhledem k tomu, že předpisy se v jednotlivých zemích velmi liší, my jsme transitní zemí a máme velké potíže z hlediska této konkurence, tak bych skutečně uvítala, aby tomu tak nebylo. Pokud jde o kontrolu, tak je velmi těžké kontrolovat osobeče, pokud jde o pracovní dobu ale já mám profesní zkušenosti v oblasti dopravy a mohu vám říci, že si skutečně dokážeme představit, že pokud osobeče má pouze dobu jízdy ve, na svém tachografu, tak eh, existují otazníky, pokud jde o dobu nakládky a vykládky. A nechápu, proč směrnice není naplňována tak, jak by měla být naplňována od března 2009. Děkuji. Pan Georgios Tusas a pan Sergio Kofrati, pan Tusas. Děkuji. 84 hodin práce týdně pro ty, kteří pracují v dopravě, v silniční dopravě. A pokud jde o zaměstnance osobeče a falešné osobeče, existují velké problémy, pokud jde o bezpečnost dopravy. To nemůžeme spochybňovat, to je fakt. Vracím se k vyjádření komise. Tyto argumenty jsou bez opodstatnění. Kromě toho předřečnice zmínila otázku, tedy, že se zavázali k vymáhání a uplatňování této legislativy v roce 2009, jak pro zaměstnance, tak pro OSVČ. Není spravedlivé opět zahajovat jednání o dohodě na novém návrhu. Ale postupujme pomalu. Takový návrh takové směřování tyto problémy jenom prohlubuje. A bude to velmi závažné jak pro řidiče, tak pro všechny uživatele v dopravě. Musíme hovořit jasně. Velké podniky zde využívají podmínky tak, které jim nejlépe vyhovují. Musíme podniknout příslušné kroky pro malé a střední podniky. To je samozřejmě určitá otázka, ale musíme se na ně podívat z jiného pohledu. Musíme, musíme chránit malé a střední podniky, ale v, v jiném kontextu. Tady jde o zásadní otázku, která se týká bezpečnosti silničního provozu. A právě proto musíme podniknout kroky pro bezpečnost silničního provozu. A já si myslím, že zítra bychom měli hlasovat. Pan Sergio Cofferati a pan Ory. No, Děkuji vám. Zcela krátce k metodě. Není mi vůbec jasné, proč tady vůbec diskutujeme. Přece se odhlasování v parlamentu v plénu nic nezměnilo. Nebyly přece předloženy žádné nové argumenty. Myslím, že problémy s nedostatkem bezpečnosti na silnicích se stávají ze tří komponentů. Stav vozidla, stav silnic a také přílišná únava řidičů. Únava řidičů samozřejmě vychází z toho, jak pracují, jak dlouho musí pracovat a je zcela jedno, jestli jsou to zaměstnanci anebo OSVČ. Myslím si tedy, že nikde na světě tady to rozlišování nikdy neexistovalo. Pokud ale bude existovat takovéto ustanovení, budeme z toho muset vyvodit důsledky a bude to mít negativní důsledky. Tak zaprvé bude trpět konkurenceschopnost, ale také zdraví jednotlivce. Samozřejmě, že člověk může ovlivňovat svou vlastní práci. To jsou tedy normy, které jsou důležité pro ten silniční sektor. Pokud zde v, tomto, v této oblasti chceme něco změnit, pokud se chceme odlišit, odchýlit od toho obecného pravidla, nutně musíme narazit na potíže. A rád bych ještě dodal, že si myslím, že není správná hypotéza, že členské státy mohou od této normy upouštět. Argumenty, které jsem zde slyšel, a tedy, že zde budou vznikat další náklady, například, zde neplatí. Musíme zahrnout celou evropskou oblast, celé evropské území. Tím bychom vlastně popřeli celou evropskou myšlenku. Nemůžeme zde rozhodovat tímto směrem, to by vedlo k sociálnímu a hospodářskému dumpingu. Děkuji, pan Čaba Ory. Já vím, že jste žádal slovo už eh, před dlouhou chvílí, ale já jsem se nedíval do první řady. A pan Dieter Kor, který bude posledním řečníkem, než dám slovo zpravodajce, pan Ory. Samozřejmě já patřím k těm, kteří by si nepřáli potkat na silnici někoho, kdo řídí 20 hodin a kdo je skutečně takto přetížen. Ale nezapomínejme, že existují velmi přísné předpisy, pokud je o pracovní dobu, tachograf a podobně. Otázka, o které jednáme, je, zda to vše je upraveno pravidly dopravců. A 27 států vlastně bude nyní podrobeno řízení o porušení smlouvy. My jsme vytvořili předpis, který není dodržován v členských státech. A já naprosto souhlasím s myšlenkou, že je třeba velmi jasně rozlišovat falešné OSVČ a další protože falešní OSVČ nemohou rozhodovat o své pracovní době. A domnívám se, že předložený návrh byl v souladu s tímto rozlišováním. Nezapomínejme, že vznikla mírná většina při posledním rozhodování. A velmi pravděpodobně by měl parlament změnit svůj návrh a potom by tento návrh byl schválen. Otázka, existují překážky, aby rada ještě doladila svůj návrh a aby komise předložila jiný návrh. To se ptám. Poslední řečník, pan Dieter Koch. Pane Ory, já jsem naznačila při zahájení diskuse, že se rada podrobuje moudrosti parlamentu. Takže pan Koch. Vielen, vielen Dank, Frau Děkuji vám, paní předsedkyně. Mám jen několik krátkých poznámek. Za prvé, ty doby řízení a odpočinku, ten musí dodržovat, ty musí dodržovat každý, kdo se živí řízením. Za druhé, omezovat pracovní dobu samostatným osobám samostatně výdělečně činným. To považuji za nemožné. Jak se zkrátka dá zamezit tomu, aby někdo, kdo řídí, potom ještě dělal další obchody. A za třetí, Myslím, že v oblasti bezpečnosti postupujeme nekonsekventně. Eh, museli bychom totiž říci, že každý, kdo pracuje 8 hodin v kanceláři, už si potom nesmí sednout za volant svého vlastního auta. Chceme to? Ne, myslím, že ne. Děkuji, paní zpravodajko. Chcete ještě eh, sdělit kolegům, jakou strategii navrhujete a co by bylo možné schválit jako rozhodnutí? Děkuji, paní předsedkyně. Dovolte mi tři stručné poznámky. Domnívám se, že je nesprávné tvrdit, že bezpečnost silničního provozu bude vyřešena tímto návrhem. Ve skutečnosti se bezpečnosti silničního provozu týká text 561 a my si můžeme z této diskuse odnést, že máme velké problémy s falešnými OSVČ, aby nastala skutečná hospodářská soutěž, musíme schválit stejná pravidla pro OSVČ a falešná OSVČ. A to se netýká pouze silniční dopravy, to se týká veškerých aspektů hospodářství pokud hovoříme o falešných OSVČ, bylo by třeba vypracovat zprávu o falešných OSVČ. Může to být zpráva z vlastní iniciativy. Je to problém, který existuje a bude třeba tento problém řešit. Takže pokud chceme vyřešit problém falešných OSVČ, je třeba vypracovat text za tímto účelem a nesnažit se tomto návrhu řešit problém falešných OSVČ. Pokud jde o pracovní dobu, pracovní, dobu, pracovní doba OSVČ není upravena a je to nemožné. Potřebovali bychom ohromných prostředků a ohromného úsilí, abychom kontrolovali pracovní dobu OSVČ. Chtěli jste vědět, jaká řešení vám mohu nabídnout. Uvítala bych ještě trochu času, abych mohla vyslechnout názory sociálních partnerů. My jsme již měli určitá setkání, je dobré naslouchat cizím názorům a neměli bychom se snažit tvrdit, že jsme nejchytřejší pro vyřešení této otázky. Domnívám se, že komise a rada také vedla konzultace, vyslechneme tedy stanoviska dalších stran. A chci vás ještě požádat, aby tento text byl odevzdán do rukou koordinátorů a já bych si přál, aby koordinátoři rozhodli, zda předložíme novou zprávu, anebo zda budeme hlasovat tuto zprávu. Slyšeli jsme stanoviska těch, kteří se přimlouvají za novou zprávu, jiní zase chtějí hlasovat o stávající zprávě. Obě řešení mají své pro a proti. Já vás si tedy požádat, abyste rozhodli vy a koordinátoři. Paní zpravodajko, když dovolíte, já vám předložím trošku odlešný návrh. Když se podívám na podmínky, a my to ještě ověříme ze zápisu pléna, tedy za jakých podmínek nám tato zpráva byla vrácena, bylo to na základě bývalého článku 52.3, nyní nového článku 56.3, který nám umožňuje buď předložit novou zprávu, nebo potvrdit předcházející. Tento text byl vrácen výboru, několik koordinátorům. Vzhledem k šíři naší rozpravy, která právě proběhla, a myslím, že zazněla veškerá stanoviska, tedy při našem příštím jednání výboru buď 29. září bychom měli hlasovat o vaší zprávě a podle hlasování buď ta zpráva bude potvrzena a plénu předlož, potvrdíme odmítnutí komise, anebo to rozhodnutí nebude potvrzeno novým výborem v novém složení a v tomto případě bude na koordinátorech, aby rozhodli, kdo by měl vypracovat novou zprávu. Můžeme tedy odsouhlasit toto stanovisko. Je někdo proti tomuto návrhu? 20. tedy jasně řečeno 29. září budeme hlasovat o zprávě paní Bauer v současném stavu. A pokud potvrdíme takto zprávu paní Bauer, tak to znamená, že navrhujeme plénu, aby plénum trvalo na zamítnutí návrhu komise, anebo zpráva paní Bauer bude zamítnuta a potom to znamená, že bude vypracována na těchto základech zpráva nová. Můžeme takto završit naši diskusi. Myslím, že tomu tak je a nyní tedy budeme takto postupovat. Navrhuji tedy, abychom odložili bod 6 na zítřek, protože vzem k našim hostům já se musím omluvit, ale chápete, jak významnou diskusi jsme právě vedli. Pan Ory chce ještě přednést technickou. Prosím. Paní předsedkyně, trvá tu jeden problém. Domnívám se, že nepostoupíme ku předu. Situace se nezmění. Myslím, že bychom o této věci měli skutečně nad na koordinátorech a rozhodnout s koordinátory. Tak jsme to vždycky dělali. Je to taková tradice. Koordinátoři o tom rozhodnou. Ale koordinátoři nemohou potvrdit nebo vyvrátit stanovisko výboru. Takže budeme postupovat tak, jak jsme se dohodli. Omlouvám se našim hostům, děkuji našim hostům za přítomnost a nejdříve tedy požádám ty, kteří odchází, aby odcházeli v tichosti. A nyní dám slovo panu Ricardo Rodriguezovi z, z z Asociace pro pracovní právo a pan Emmanuel Triumf z Astre. Nevím, v jakém pořadí přednesete své prezentace. Každopádně vám děkuji za studii o dopadu nových forem práce na pracovně právně vztahy a vývoj pracovně práv Evropské unie. Tedy máte slovo, kdo promluví jako první a my vás s velkou pozorností vyslechneme. Mohu opět požádat odcházející, aby odcházeli potichu, tedy v Prosím, aby všichni, co odcházejí, odcházeli tiše. Pane Rodriguez nebo pan Triumf. Thank you, Madam Chairman. Thank you very much. Děkuji, paní předsedkyně. Byl jsem moc rád, že jsem se mohl účastnit tohoto zasedání. Pro nás to bylo velmi zajímavé a myslím si, že některé věci, které se zde už předtím řešily, jsou nadále velmi zajímavé, zvláště v kontextu našeho zkoumání. Je docela složité to shrnout eh, do deseti minut a schrnout všechno, co jsme udělali v roce 2007 a 2008. Nicméně já se pokusím. Eh, pan kolega eh, Claude Vatrion se se mnou bude vyjadřovat v rámci naší společné prezentace. Jsou to výsledky naší studie a máme k tomu několik námětů a připomínek a zároveň také reakcí na současnou krizi, ačkoliv musím říct, že ta studie začala dřív, než začala krize, bylo to na začátku roku 2008. Takže se podíváme průběžně na ty, eh, na ty další vývoje. Nám šlo o to, abychom byli schopni schrnout charakteristiku běžných typů nestandardních smluv v 27 členských státech. Nám šlo o to, abychom zodpověděli otázky, které vyplývaly ze zelené knihy Evropské komise o modernizaci pracovního práva. Většina záležitostí se týkala dopadu nových forem a atypických forem práce v rámci nové pracovně právní úpravy. A já se budu odkazovat na tyto materiály. V tomto kontextu této studie jsme rovněž se věnovali analýze nových eh, forem práce a nové pracovně právní úpravy. To nejsou jen eh, záležitosti fyzických osob, ale i záležitosti eh, úpravy v kolektivních smlouvách. Tohle všechno jsme analyzovali. Analyzovali jsme vývoj trhů práce v 27 členských státech a zaměřovali jsme se hlavně na nové formy práce. Vytvořili jsme také tři případové studie, národní případové studie a věnovali jsme se různým národním eh, prostředím, zvláště jsme se věnovali problematice OSVČ a problematice osob na plný pracovní úvazek. Rovněž také jsme se věnovali otázce flexikurity. My jsme našli různé typy, nové typy práce. Našli jsme jich víc, než jsme čekali. A druhý výsledek našeho zkoumání spočíval v tom, že, a máte tu studii nakonec k dispozici, že jsme nalezli nové formy smluv, netypických smluv. Dospěli jsme k tomu, že se zvyšuje podíl těchto nových forem a práce Máme statistické údaje komise, máme naše vlastní údaje, máme analýzy trhů práce a ve všech těchto oblastech jsme zaznamenali jasné důkazy vyskytnutí se těchto nových jevů. Za třetí jsme zjistili, že ty nové formy práce nabývají různých forem. Takže máme zde tři kategorie. Jednak atypický pracovní poměr. Tam máme práce na, na mm, dobu určitou, pak zde máme agenturní práci, do, práce na částečný pracovní úvazek. To je pracovní poměr, který se liší od standardního pracovního poměru je to tedy něco jiného, než je práce na plný pracovní úvazek a práce na dobu neurčitou. Pak zde máme různé kategorie, kterým říkáme zvláštní uspořádání mimo pracovní poměr. To je například tedy práce prostřednictvím osovoč. pak jsou tam další formy toho trojuhelníkového vztahu, kde máme i agenturní práci dočasných pracovníků. Tam máme různé, různé vazby mezi agenturou a společností. A další kategorií jsou další formy práce, které nejsou regulovány, například eh, například školení eh, práce přes telefon, práce z domova a celou řadu dalších druhů pracovních dohod. V některých zemích se to považuje za typické smlouvy, každopádně však je to regulace, která se v některých členských státech označuje jako práce mimo standardní pracovní poměr. Co dopad na pracovní právo a trhy práce. V prvé řadě jsme konstatovali, že pojem pracovního poměru je potřeba znovu zvážit. A já bych rád upozornil, že zde máme doporučení z roku 1998, je to doporučení Mezinárodní organizace práce. V roce 2006 to bylo Eh, realizováno. Většina členských států již toto doporučení přijala a realizovala. Eh, když se hlasovalo, tak se zdržely dva státy a Evropský parlament vyzval členské státy k tomu, aby to doporučení Mezinárodní organizace práce realizovaly. Máme zde tedy nové formy práce s tím, že sem spadají různé atypické pracovní činnosti. Některé jsou z právního hlediska velice složité. Pak za druhé zde pojednáváme o dopadech těchto nových forem práce. Dochází k tříštění trhu práce, to je realita téměř všech členských států. A to působí určité bariéry. Platí však, že pracovní právo a právo sociálního zabezpečení se eh, zpracovávalo na základě těch standardních forem práce, to znamená standardní pracovní poměr na plný pracovní úvazek a na dobu neurčitou. A není ta realita nenutně odpovídá té předem nastavené legislativě. Pak zde máme spoustu pracovníků, kteří vykazují různé atypické rysy najednou. Například mají pracovní poměr na dobu určitou a zároveň pracují na částečný pracovní úvazek, takže jsou tam dva netypické prvky. Pak eh, se chci vyjádřit k tomu, že jsme pojednávali také o kolektivních právech. Ono je těžké v tom vysledovat nějaký společný trend v jednotlivých členských státech, abychom dosledovali, co se změnilo v oblasti kolektivních práv. Ono vždycky záleží na příslušném systému v daném odvětví, záleží na tom, jak, jaký stav trhu práce se v daném členském státě nachází. Ale dospěli jsme k tomu, že kolektivní práva mohou být tímto zasažená, mohou být omezená, protože se ne všechny pracovní vztahy zakládají na tom typickém modelu, kdy je to na dobu neurčitou a na plný pracovní úvazek. Pokud jde o sociální dialog a dohody na národní úrovni, tak tam se domníváme, že sociální partneři opravdu sehrávají zásadní roli, pokud jde o šíření informací o těchto smlouvách a pokud jde o modernizaci těchto ujednání i v rámci flexikurity. Takže zde existují různé dohody na evropské úrovni. Evropští sociální partneři sjednávají různé dohody a nadále si připravují půdu pro implementaci tohoto celého a realizaci tohoto celého pro účely všech forem práce. My zde také máme zastoupenou výraznou roli toho takzvaného softlu nebo měkkého práva, které by mohlo postihnout a upravit i právě ty ne zcela standardní typy. Zde opravdu se hrává soft law výraznou roli, dochází k určitému vývoji situace, vytváří se například sociální odpovědnost právnických osob, to je také nový jev a v některých, urči, v některých pracovně právních vztazích opravdu tohle sehrává stále důležitější roli. zároveň jsme byli požádáni o to, abychom se vyjádřili k roli flexikurity za poslední roky, jaký dopad tento pojem měl na pracovní právo a na pracovně právní vztahy. Přístup flexikurity není sám o sobě samozpásný. Je to spíš prostředek k tomu, aby se dosáhlo příslušných cílů, abychom dosáhli lepší flexibility, lepší konkurence, ale zároveň i stejné úrovně zabezpečení, takové úrovně, která odpovídá evropskému modelu. Flexikurita zapadá do těch hlavních směrů zaměstnanosti podle Lisabonské strategie. To bylo sjednáno na konci roku 2007 na evropské úrovni radou a pak se to rozvíjelo na jednotlivých národních úrovních s tím, že ta opatření pro zavedení flexikurity se v jednotlivých členských státech lišila. Je to kontroverzní téma ve většině členských států, když se zeptáte sociálních partnerů i akademických pracovníků, tak se dozvíte, že toto platí, je pravda, že toto pojetí zahrnuje všechno, ale reálný problém spočívá v tom, jak to v praxi realizovat odpovídajícím způsobem. Jak používat ty společné principy. My jsme chtěli pojetí flexikurity přenést do praxe a zjistili jsme, že realizace v praxi si vyžaduje sociální dialog. Je důležité si ujasnit, jakým způsobem se budou ty dopady sledovat. Takže je třeba nejprve projednat, jaké orgány do toho budou zasahovat, nezávislé orgány, které se ujmou úkolu monitorování situace. Je potřeba, aby to bylo dostatečně vyvážené, aby ta realizace probíhala vyváženým způsobem a aby se tímto zaváděl pojem flexikurity. Ta vyvážnost je opravdu velmi důležitá. My víme, že některé členské státy tu vyváženost nedodržují a nepoužívají ty správné principy. Některé používají ta opatření jako alibi. Je ale pravda, že je potřeba eh, tato opatření zavést a je potřeba to zavést opravdu do praxe národních států. Musí to fungovat stejně v Dánsku, v Nizozemsku, jako na jihu a na východě Evropy. Z mé strany poslední připomínka zní, ta opatření flexikurity, zvláště ta opatření týkající se zabezpečení a jistoty, musí být podložena a podpořena veřejnými prostředky, aby se podařilo dosáhnout toho eh, přechodu a aby se celý ten přechod podpořil a zprůchodnil. Je složité dosledovat, jakým způsobem členské státy budou schopny realizovat eh, a vynaložit ty příslušné rozpočty za dané krize. Ta působí samozřejmě potíže a omezení. Euh, Budu hovořit francouzsky, týká se to závěru naší studie. Dva hlavní body tedy. Jaké jsou hlavní problémy, které vyplývají z této studie? Bylo by možné je vlastně rozčlenit na čtyři otázky. Za prvé, i když přizpůsobení jednotlivým formám zaměstnanosti velmi často sleduje cíl rovného zacházení, Rovné zacházení dnes není zajištěno mezi jednotlivými formami zaměstnání. Dokonce můžeme říci, že dnes dochází de facto, i když ne de jure, dochází k nerovnosti v zacházení. A to nemělo takový význam, když nové formy zaměstnanosti se rozvíjely, ale jejich dnešní rozšíření znovu vyvolává zásadní otázky rovného zacházení. To se týká otázky bezpečnosti a zdraví při práci, ale je to ještě významnější, pokud jde o dostupnost eh, jednotlivých eh, aspektů sociálního zabezpečení, kde nerovnost je zcela markantní. Druhý problém, zejména v kontextu současné krize, dostupnost eh, mechanismu, které umožní se znovu odrazit od dna. Rekvalifikace a vytváření tedy nových pracovních míst, to je vše velmi nerovně eh, rozdělováno. A celá řada osob tedy nemá přístup k těmto modelům, tedy eh, nového startu při krizi a de jure jsou z těchto mechanismů vyloučeni. Třetí otázka. Je zřejmé, že účast těchto kategorií pracovníků na sociálním dialogu je velmi různorodě realizována. A i zde řada osob z hlediska faktického nebo právního nemají přístup ke kolektivnímu vyjednávání a k jednotlivým eh, místům, kde se projednávají sociální otázky. A to nepramení pouze z legislativy, ale také z uspořádání sociálního dialogu na úrovni odvětví i podniků. A někteří lidé prostě nemají své zastání. Konečně poslední otázka a já se dostanu okamžitě k našim návrhům. Je zřejmé, že eh, snaha v členských státech v posledních letech byla zejména kvantitativní. Týká se adaptace politiky zaměstnanosti, avšak eh, důraz na kvalitu forem zaměstnání eh, se nevyskytuje a je to pravda. V řadě členských států ztrácíme ze zřetele jeden z cílů budování Unie v oblasti kvality pracovních míst. A tady Máme celou řadu příkladů v naší studii. Poslední poznámka s závěrem. Jaké návrhy předkládáme? První návrh je revidovat některé legislativní rámce a uvedu příklad. Evropská legislativa se týká kolektivního propouštění a zde mají být pracovníci chráněni v případě restrukturalizace podniku, ale tato legislativa platí zejména pro pracovníky, kteří mají smlouvu na dobu neurčitou a na plný úvazek. A při dnešní krizi vidíme, že první osoby, které nejsou chráněny, jsou dočasní pracovníci nebo pracovníci, kteří mají dohodu na dobu určitou. Tedy to vytváří skutečný problém, jak je osud těchto forem zaměstnanosti, když dochází k tomuto přechodu, tedy na tvrdo. A druhý návrh je třeba znovu uspořádat některá fora pro sociální dialog, ať už na úrovni podniku, nebo na úrovni odvětví, anebo jednotlivých území, abychom zpříst umožnili přístup kategoriím zaměstnanců, kteří nemají v, v současné době zastání. Konečně třetí návrh, který vám předkládáme, a to bude již návrh poslední. Chceme vás upozornit na skutečnost, že dochází k zásadním změnám v souvislosti se samostatným zaměstnáváním a trojuhelníkovým vztahům. Není to již okrajové celá řada osob nezapadá do bilaterálních vztahů mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem, ale dostáváme se do složitých vztahů s celou řadou skutečného zaměstnavatele, zaměstnavatele de jure. A pokud nebudeme dbát těchto jevů, tak vlastně budeme ignorovat to, jakým způsobem jsou pracovní služby poskytovány v Evropské unii a v některých členských státech. Děkuji vám za pozornost. Děkuji vám oběma a vzhledem k vašim bohatým závěrům koordinátoři z minulého výboru považovali za vhodné, abyste opět předložili našemu výboru vaše závěry, aby zákonodárce mohl dbát vývoje na trhu práce. Zahajuji rozpravu a dávám slovo těm, kteří si přejí promluvit. Pan Alejandro Serkas, paní Schröter, takže nejdříve pan Serkas. Muchas gracias, señora presidenta. Bueno. Děkuji vám, paní předsedkyně. Naslouchal jsem tomuto výkladu velmi pozorně. Doufám, že budu mít ještě čas si v klidu tuto zprávu pročíst, prostudovat. Ale bylo by mi samozřejmě milejší, kdyby byla k dispozici ve francouzštině nebo španělštině, ale i s angličtinou se spokojím. Mám jednu otázku. Z tohoto dokumentu vyplývá, že před sebou máme problém a nemáme žádné řešení. Tento problém tedy potřebuje nové legislativní nástroje, abychom se postavili této nové hospodářské realitě. Má to málo společného se situací, ve které vznikalo nové pracovní právo. V srdci evropského sociálního práva by měla být také definice této nové situace. Rád bych se zeptal, jestli také máme právní základ pro to, abychom se do této oblasti pustili, abychom byli činní. Jak to v současné době vypadá v souvislosti s Lisabonskou smlouvou? Jaké možnosti máme zde v parlamentu upravovat tyto nové formy práce. Nechceme zde žádnou šedou zónu, nechceme mít dvě kategorie zaměstnanců v Evropě, tedy jedny, kteří mají práva a druhé, kteří nemají práva žádná. Paní Elizabeth Schroeder, paní Elizabeth Monapoté. Děkuji vám. Já bych se ráda vydala stejným směrem jako kolega Cerkas. Moje první otázka se týká různých form, forem, které jste studovali. Teď eh, jsme je poprvé viděli ve vaší studii a proto jsme si to nemohli pozorně prostudovat. Moje otázka je, existují také formy práce, ve kterých zaměstnanci pracují v určité závislosti, anebo existují i formy, u kterých není jasné, jestli jsou závislí na nějaké smlouvě, ale pracují de facto, jako by byli na ní závislí. V minulosti to hrálo velkou roli. Existuje spousta zaměstnanců, kteří se nacházejí v takové mezifázi a ukázalo se to i v diskuzi dnešní. A moje druhá otázka souvisí s celá jiným tématem a týká se něčeho, co jste v závěrech nezmínili. Týká se otázky sociálního zabezpečení pro zaměstnance, kteří mají více pracovních poměrů, nebo mají ty pracovní poměry kombinované anebo trojuhelníkové. To je tedy důležitá legislativa a musíme dbát na to, jakou bezpečnost a jistotu můžeme zaručit těmto zaměstnancům, aby měli stejnou sociální stejné sociální zabezpečení jako ti, kteří jsou zaměstnáni na plný úvazek. Zkrátka týká se to zaměstnanců, kteří pracují přeshraničně anebo ve více zaměstnáních, anebo ještě v mnohem těžších podmínkách a poměrech. Máte k tomu také nějaké návrhy a nebo závěry? Děkuji. Merci beaucoup. Děkuji paní Elizabeth Mora a pan Tomas Mann. Děkuji paní předsedkyně. Eh, studie je zajímavá a vystoupím ke třem bodům. Za prvé, eh, připojí se k Alessandru Serkasovi, když eh, řeknu, že je třeba skutečně se podívat na příslušné texty a podívat se na mezery, které existují. Zabývali jsme se směrnici o dočasné práci a je vidět, že je třeba urychlit eh, zaplnění mezer. A tato studie má za cíl poskytnout právě prostor, kde existují mezery. Druhá věc, eh, chtěla, uvítala bych, kdyby bylo možné položit otázku, jak eh, řešit otázku združení zaměstnavatelů. A to je forma, která dnes se rozvíjí na základě právě těchto zkušeností. A třetí věc, osobně si myslím, že existují odvětví, kde naopak můžeme sehrát funkci určitého urychlovacího prvku. Jde například o celoživotní vzdělávání, kdy se opřeme o nové technologie, anebo pokud jde o fora sociálního dialogu, tam můžeme urychlit a dát novou dimenzi, která bude mnohem významnější a možná i efektivnější, to je můj názor, než eh, pokud jde o tradičnější formy. Tedy neměli bychom vidět pouze negativní aspekt. Existují mezery, ale existují nové formy, které zde nejsou vedeny, kde se klademe otázky a potom existuje i potenciál pro urychlení při využití nových technologií, abychom právě eh, pomohli novým formám zaměstnanosti. Děkuji. Pan Thomas Mann. Merci, madame la Ich eh, gern eine Frage stellen. Děkuji, paní předsedkyně. Rád bych položil otázku. Vycházím z toho, že teď před sebou máme to nejdůležitější a zohledňujeme obě dimenze. Bezpečnost pro zaměstnance, aby cítili, že je zaměstnavatel chce a že má sociální zabezpečení. na druhé straně ten zaměstnavatel. Tady ten přístup už byl jednou spochybňován a hovořilo se že to, o tom, že to je taková pseudopoznámka, aby se zkrátka občané uklidnili. Já mám tady jednu věc. Máme tu ten přístup flexikurity. Ale mě zajímá, jestli se určití partneři brání tady ten pojem přijmout. No, nebo zkrátka na tom, že někteří říkají, to je jenom taková uklidňovací formulka, a nebo máme problém v tom, že někteří partneři tento eh, problém ještě nezapracovali. Hovořili jste o silných i slabých stránkách, já vám rozumím, ale jak můžeme dosáhnout toho, že tento pojem nezůstane zapomenut? abychom ho zkrátka zase neodstranili, abychom neřekli po několika měsících, teď už ho nepotřebujeme. Jak dosáhneme sociálního dialogu se sociálními partnery? Tady je právě důležité, eh, jak k tomu budou přistupovat ti, kteří vedou tuto diskuzi na evropské úrovni. Děkuji. Přeji si vystoupit další kolegové či kolegyně. Eh, pan Hendl ještě. Danke, jetzt war's korrekt. Děkuji, teď jste to vyslovila správně. Já bych rád navázal na svého předřečníka a rád bych poukázal na problém, kterým se tento výbor ještě bude muset možná zabývat. Jedna z forem zaměstnanosti je námezní práce. K tomu existují různá ustanovení ze strany parlamentu a já vím, že v některých členských státech se zcela legálně tato nařízení nedoporučují, nedodržují. Zcela konkrétně je to v mé vlastní zemi. My máme určitá nařízení, která zkrátka toto nařízení Evropského parlamentu obcházejí, týkající se dočasně zaměstnaných zaměstnanců. Musíme zde zohlednit i proces konjunktury a lidi, kteří byli z pracovního procesu vyřazeni i přes své schopnosti. Rád bych tedy, abychom se zabývali i otázkou eh, dočasných zaměstnanců, abychom se vyhnuli určitým mezerám v legislativě tato oblast musí být ještě lépe regulována. To je tedy moje prozba. Děkuji. Navrhuji, aby naši hosté završili tuto rozpravu na základě vystoupení našich poslanců. Získali jsme ještě pět minut navíc, takže se držte této doby s tím, že mnohé, co zaznělo jako reakce na studii, patří k tomu, o čem budeme hovořit při potvrzení budoucího komisaře. Nevím, kdo z vás zahájí, asi chcete hovořit v opačném pořadí. Dobrá, já zodpovím na první řadu otázek, tedy abych byl stručný. První konkrétní otázka. Ano, řada členských států dnes eh, jedna o problematice OSVČ na jedné straně a závislí pracovníci na straně druhé a volby se neubírají stejným směrem. Některé země zavedly, anebo právě zavádějí vlastně třetí kategorii, myslím na případ Španělska, statut samostatných pracovníků jiné země, Lucembursko například, tuto otázku odmítá. Ale tato otázka je stále naléhavěji kladena v členských státech. A dnes například neexistuje evropská definice slova zaměstnanec, pracovník. Otázka Združení zaměstnavatelů. Toto téma se vlastně nepromítá do naší studie, protože je to specifické pro některé členské státy, myslím na Francii, Belgii, a neobjevilo se to v tak široké míře, že bychom považovali za vhodné to zahrnout do našich závěrů. Aniž bychom vlastně popírali existenci tohoto jevu v některých členských státech. Tedy nemám lepší odpověď v této věci. Za třetí, a potom dám prostor kolegovi. Co se týče právního, právní kapacity, tedy zde můžeme tuto věc posuzovat z, z různého úhlu pohledu. Ano, otázka bezpečnosti a zdraví při práci poskytují základ, právní základ pro docílení rovného zacházení a související ochrany. Zde je možný přístup. Další možný přístup, který je implicitní z mého vystoupení, je tvrdit, že revize stávající legislativy, tedy revize stávajících předpisů, umožní, podobně jako u legislativy o kolektivním propouštění, přepracovat eh, tuto legislativu ve světle nového vývoje. A my bychom byli mnohem obezřetnější, pokud jde o otázku sociálního zabezpečení. Jak víte, v této oblasti právní základ je mnohem slabší. My jsme ten problém zaznamenali, ale nemáme mnoho řešení, které bychom mohli nabídnout eh, v té evropské oblasti a umožním kolegovi, aby to doplnil. Já budu hovořit stručně. Pokud jde o otázku sociálního zabezpečení, tak tam máte samozřejmě pravdu. A předchozí řečník se nemýlil, pokud jde o téma harmonizace nových forem práce a vyladění příslušných nových smluv. Je to velmi složité téma, z technického hlediska komplikované. Když se podíváte na přeshraniční povahu těchto forem práce a smluv, tak to je ještě složitější. Jak zaplatíte stejného odborníka, vykonávajícího stejnou činnost, tom přeshraničním kontextu. Je to vlastně podobné téma, jako se řešilo ve směrnici o vysílání pracovníků. Flexibilita to je vždycky kombinace několika aspektů. Obecně platí, že je to sice eh, pojem jednoduchý, ale jeho realizace je velmi složitá. Pojem flexikurity byl akceptován Evropou, byl zmíněn v Lisabonském programu a je i ve směrnici o zaměstnanosti. Nemáme žádný takový jiný pojem v celoevropském měřítku. A proto je toto pojetí tak důležité. A pak, pokud jde o přenášení těchto základních principů flexikurity do národní legislativy členských států, tak vidíme, že některé členské státy se věnují hlavně té části flexi a e, jiné členské státy té části security. Je potřeba to úplně v plném rozsahu sledovat a monitorovat aby realizace těchto principů splňovala původní úmysly. Je potřeba to řešit také včas. Podívejte se na současnou krizi. A následuje odpovídající reakce po výskytu nějakého jevu. My v Evropě v sociální oblasti velmi tvrdě pracujeme na těchto principech. My jsme se dohodli na pojmu flexikurita, ale často dochází k tomu, že existují určité obavy právě proto, že takovýto pojem je vykládán příliš flexibilně. Jde o to, aby se zachovala zlepšená konkurenceschopnost a produktivita společností a zároveň se naplňovaly tyto principy. Existují určité evropské modely, které tohle všechno zaručují že máme zde jistotu, dobré práce a zároveň splnění všech ostatních účelů. Tohle všechno měl nabídnout Lizabon. Už k tomu není mnoho co dodat. Asi jen to, že když to chcete všechno odvíjet od základních práv, tak se vyskytnou právně technické potíže. Mezinárodní orgány se rády právě soustředí na základní práva. Když mluvíme o pracovních právech, tak je to ale ještě složitější, protože zde musí být určité minimální požadavky. A toto základní povinné minimum je potřeba dodržovat, pokud chceme uspět. Jak už bylo řečeno, máme pět hlavních základních bodů, které nám umožňují postup. Máme to zakotveno ve smluvním právu aký komunité. Za druhé jsou to práva týkající se zaměstnanosti, práva na trhu práce, a to jsou práva související s realizací pojetí a principu flexikurity. Je to převod pracovní činnosti, přístup na trh práce rovnou po škole a další práva týkající se oblasti sociálního zabezpečení. Další bude právo na prosazení práv v oblasti pracovně právní pak kolektivní práva, práva na organizovanost, práva na účast. Tohle všechno má určitý národní charakter. Přesto bychom se tomu mohli věnovat, abychom byli schopni zpracovat to, co potřebujeme zpracovat na základě smlouvy. Děkuji. Děkuji. Myslím, že pro naše první zasedání výboru tato studie přišla v pravou chvíli pro orientaci naší práce v tomto volebním období. Ukončili jsme naši dnešní